Euh, Náš pořad jednání hovoří v prvním bodě o zvolení předsedy, článek 12 našeho jednacího řádu. O tom hovoří během tohoto jednání, e, tedy v prvním e, sledu je výkonem funkce předsedajícího pověřen odcházející předseda až do zvolení nového, stávající předsedkyně podle článku 12 296 eh, jednacího řádu potvrzuje svůj vůli být i eh, nadále kandidátkou na post předsedy. Zahajuji tedy dnešní jednání a chci říct, že nejprve máme vytvořit předsednictvo výboru a jednoho až čtyři místo předsedy eh, podle článku 191 jednacího řádu a během tohoto, eh, této části našeho jednání se nemůže konat jiná rozprava než eh, ta, která se týká zvolení předsedy či eh, kontroly pravomocí. Takže teď budeme postupovat tak, že z volíme nového předsedu za vedení odcházejícího předsedy, či teda předsedkyně. Nejprve se připravíme, to znamená, je třeba konstatovat e, kvórum. V našem případě je to 13 členů. Já mohu konstatovat, že těch 13 členů je přítomno a chci požádat e, zástupce e, jednotlivých frakcí, aby tedy tam, kde je alespoň 5% eh, se z eh, povinných eh, bylo splněno a mohli tedy předložit své kandidátky. Pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Um, siguiendo V návaznosti na dohody parlamentních skupin v tomto parlamentu by socialistická frakce měla mít funkci předsedy výboru pro zaměstnanost a naše frakce se domnívá, že nejlepší kandidátkou, eh, kterou máme, jste právě vy, paní Pervanche Beres, a tím tedy formálně navrhujeme vás jako kandidátku na předsedkyni výboru. Předsedkyně, eh, je tady ještě nějaká další kandidatura? Není tomu tak, takže podle článku 13 odstavec 1 já přijímám tuto odpovědnost a podle přílohy 1 jsem eh, také splnila požadavek na eh, prohlášení o finančních zájmech, které je k dispozici na webových stránkách tak aby bylo učiněno zadost požadavku na transparentnost. Ve situaci, kdy je zde pouze <clears throat> jeden kandidát, tak musím zkontrolovat, zda devět členů žádá tajné hlasování. Není tomu tak, takže e, v aklamací prosím, abychom tedy postupovali dál v tomto volebním postupu. A Teď tedy se mám instalovat ve svém eh, sedadle předsedkyně, což tímto činím a děkuji vám za to, že jste mi tedy eh, dali najevu svou eh, další důvěru. Můžeme přejít k bodu 3 a dostáváme se tedy k volbám Místo předsedů, co se našeho výboru týče. I tady vám chci říct, že máme zvolit jednoho a čtyři předsedy, a já tedy jednotlivě vyzvu aby zde byly formulovány kandidátky na prvního, druhého a třetího místo předsedu. Kandidatury z jednotlivých frakcí. Nejprve chci zkontrolovat, kdo je kandidátem na e, místo prvního místo předsedy našeho výboru. Jsou tady kandidatury. Prosím, paní Harkin. Já bych chtěla e, nominovat kolegyni Nadiu Hersh na e, post první místo předsedkyně. Je tady ještě někdo další? Není tomu tak tak se zeptám paní kolegyně Hrš, jestli souhlasí s tímto navržením a s touto odpovědností. Ano, já souhlasím velice ráda. E, prohlášení o zájmech je rovněž k dispozici veřejně. Merci beaucoup, je vous propose... Děkuji vám, takže můžeme e, aklamací stvrdit ve funkci paní Nadě Hirsch. a vyzývám vás, paní kolegyně, abyste se ke mně připojila eh, po mé levici za předsednickým stolem. A teď budeme volit druhého místo předsedu. Táži se, zdali tady jsou eh, někde, eh, nějaké kandidatury na tento post, prosím. Naše frakce navrhuje paní Zuber na post místo předsedkyně číslo dvě. Děkuji. Jsou tady nějaké další kandidatury? Není tomu tak. A teď se ptám, zdali vy, paní eh, Žiber, souhlasíte a eh, zda jste také předložila prohlášení o finančních zájmech. Děkuji vám, ano. Jsem připravena přijmout eh, tento post a také jsem předložila prohlášení o finančních zájmech předsedkyně. Takže aklamací. Teď stvrdíme ve funkci naší druhou místo předsedkyni. A já vás vyzývám, abyste se k nám připojila. Na řadě je volba třetího místo předsedy a ptám se, pan Ory, je tady nějaká kandidatura, prosím? Řečník hovoří bez zapnutého mikrofonu, bohužel. Děkuji za slovo. Já bych rád navrhl zde našeho kolegu. No, no, Nikdo další není kandidátem na post třetího místo předsedy? Du quatrième candidat vous avez parlé de troisième, mais il s'est trompé. Ah, oui, oui, oui, oui, oui. Monsieur Ori, je crois... Eh, pane Ori, já si myslím, že jste asi uh, hovořil předčasně, protože teď eh, volíme třetího místo předsedu našeho výboru a já se táži, zdali jsou tady nějací kandidáti na tento post. Prosím, prosím paní Lambert. Thank you, Madam President. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda nominovala paní Elizabeth Schröte, aby se stala třetí místo předsedkyní tohoto výboru. Aby to bylo e, trošku genderově balancované, na to budeme muset asi počkat do budoucna. Děkuji, paní Lambert, paní Schroeter, souhlasíte a e, předložila jste také prohlášení o finančních zájmech? Ano, to jsem udělala a s kandidaturou souhlasím. Děkuji vám, takže prosím aklamací stvrdíme paní Šreter ve funkci třetí místopředsedkyně a vyzývám vás, paní kolegyně, abyste se k nám také připojila. A teď tedy budeme volit čtvrtého místopředsedu. předsedu. Je tady nějaká kandidatura? Prosím, pane Ry. No, já bych rád navrhl, jak opakuji, že navrhuji Toma Semana. Merci. Děkuji vám. Ještě někdo další? Ne, žádná další kandidatura tady není, takže pan Thomas Mann. Táži se vás, zdali souhlasíte a zda se předložil své prohlášení o finančních zájmech prohlášení o zájmech jsem zveřejnil a e, vzhledem k velké nomina- e, e, dominanci žen rád zaujmu i jako muž své místo na předsednickém panelu. Takže přikročíme ke zvolení pana Tomase Mana aklamací. A já kolegu vyzývám, aby se k nám tady nahoře připojil. Takže tím jsme skončili se jmenováním a zvolením našeho předsednictva a já bych eh, vám ráda všem popřála velmi dobrý rok 2012. Budeme mít příležitost to ještě trochu v trochu přátelštějším prostředí zopakovat na konci tohoto prvního pracovního dne. Myslím, že je to velice důležité, aby eh, v tento první den našeho prvního zasedání v tomto roce eh, napříč našimi politickými frakcemi a nad eh, rámec našich různých politických přesvědčení jsme si takto popřáli, aby se nám dařilo v tomto roce, který bude pro náš výbor velice mobilizující. E, z genderového hlediska je naše předsednictvo velice nevyrovnané, ale intelektuálně a ze všech dalších hledisek nesmírně vyvážené. Chci vám ještě říct, že naprosto nehledě na mojí vůli, parlamentní služby již vydali tiskové komuniké e, oznamující složení tohoto předsednictva. E, Mně to trochu uniká, jak k tomu došlo, nicméně vězte, že jsem v tom žádnou roli nehrála. Na bodu 6 našeho pořadu jednání e, máme bod přijetí pořadu jednání a já vám tedy navrhuji, aby jste se na to podívali, byl vám rozdán. Je tady ještě navíc bod 24a, který se bude e, týkat hlasování o e, ústní otázce e, výjimka v souvislosti s krizí, předkladaná výborem FEM. My dvě z kolegyní jsme u toho napsány, to je tedy jediná změna, nikdo nemá námitku, takže tím je pořad jednání schválen. Pan Ory se hlásí o slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl navrhnout jednu malou změnu. Bod 26 a 27 pořadu jednání, eh, ty body nejsou jednoznačné, my máme trošku problém s výkladem eh, těchto bodů. protože jsou rozdíly mezi podáním mezi, mezi hlediskem paní předsedkyně a frakcí EPP. Jde nám o odborníky jmenované parlamentem do správní rady ETF. Já jsem si zápisy přečetl a zkrátka shodné to není. V říjnu jsme automaticky schválili, že ty předchozí odborníci by měli pracovat dále, ale potom se ukázalo, že eh, jeden kandidát to nechce, nechce v té práci pokračovat a eh, v prosinci jsme se k tomu tématu pak vrátili a padl návrh, že by se celý systém těchto kandidatur změnil. A v podstatě by to mělo být tak, že eh, bychom v podstatě neměli navrhovat odborníky, eh, ačkoliv nebyly žádné námitky na jejich osoby, ale objevily se myšlenky, že by to byla dobrá příležitost k tomu, e, změnit systém kandidatury jako takový. A e, navrhnout kolegy, kteří dříve pracovali v našem výboru, protože tito kolegové znají parlament a znají své příslušné odborné oblasti, takže eh, aby se posílilo spojení mezi správní radou a parlamentem, aby to bylo jaksi obsažnější. V prosinci nebylo jisté, zda se možná objeví problémy, eh, pokud jde o prohlášení o střetu zájmů eh, Předsednictvo to ověřilo a zjistilo, že problémy nejsou. A e, tím pádem jsme tyto kolegy vyhledali a zeptali jsme se jich, zda by tuto kandidaturu přijali. A tím se ta diskuse znovu otevřela, což znamená, že, e, že v říjnu vlastně nebylo padlo žádné rozhodnutí a bylo naopak rozhodnuto, že veš... tehdy bylo rozhodnuto, že by tam pracovali dále vešker... stejné osoby. Nicméně tedy nyní navrhují kan- nové kandidáty frakce a pokud eh, ti to nebudou přijati, tak máme druhý návrh. Měli bychom hlasovat ehm, o tomto eh, na schůzi koordinátorů nejspíše, kde bychom se rozhodli, zda chceme zavést tento nový systém Eh, nebo zda navrhneme například jenom kandidáta na jedno konkrétní místo. Já to teď nechci nijak vyostřovat, my jsme v posledních dnech dostatečně diskutovali mezi sebou a já si myslím, že tento návrh je ten nejkultivovanější, který máme. Děkuji, pane Ori. Eh, navrhujete nějakou změnu v pořadu jednání? Eh, ano, ano. Eh, bylo by to tak, že bychom měli hlasovat o tom, zda eh, to rozhodnutí koordinátorů má být ještě přepracováno. A pokud ano, tak bychom měli v tom případě ty kandidáty stanovat už v rámci nového systému, tak, že bychom tedy, jak jsem říkal, do správní rady navrhli bývalé naše kolegy z parlamentu. Možná, že všichni v sále nevědí, že ten význam eh, této otázky je spíše symbolický. Chceme tím dosáhnout jakéhosi silnějšího spojení mezi eh, parlamentem a touto správní radou, protože eh, tito kolegové se účastní správní rady v podstatě bez hlasovacího práva. To je taky něco, co bychom chtěli změnit a to je jedině další důvod, proč podpořit ten parlamentní charakter těchto kandidátů. Eh, pane Ery, já eh, se omlouvám, ale pochopila jsem tak úplně, v čem chcete změnit pořad jednání, ale abych vám vyhověla, eh, tak to, co mohu navrhnout se souhlasem tedy koordinátorů a Eh, odpovědných osob za jednotlivé frakce je následující věc. Mohli bychom se touto otázkou zabývat v rámci eh, procedurálního eh, procedurální části našeho jednání buď na závěr jednání, anebo v přípravě na plenárku, protože myslím, že to by bylo vhodnější. Ostatně Eh, by bylo dobré, aby komise vysvětlila eh, podmínky, za kterých my budeme postupo- přistupovat ke slyšením a k hlasování. Takže bychom dnes připojili na náš pořad jednání ještě jeden bod, abychom zkontrolovali, za jakých podmínek budeme přistupovat k navrhování našich zástupců, protože ten bod pořadu jednání vlastně přijde na přetřes zítra. Souhlasí takto? s tímto postupem všichni. Já tedy bych chtěla požádat frakce, aby byly děle a obezřetné a zmobilizovali se a být, byli přítomny na závěr našeho dnešního jednání, protože tento bod bude projednáván v závěru. Souhlasíte? Takže je tak rozhodnuto. A dostáváme se k bodu 8 pořadu jednání ke sdělení předsedkyně. Podle obvyklého postupu je Eh, jednání eh, vlastně webstream mováno a vy jste také dostali eh, zprávu o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ta se vlastně konala to jednání 3. a 4. <laughs> listopadu a máte zápis z jednání a následně tedy pro, v rámci přípravy 24. a 25. listopadu jsme e, byli e, v Kodani a e, to ve světle příprav dánského předsednictví. Tento text je k dispozici po naší práci a doufám, že dojde k harmonickému hlasování ohledně zítřka. Dnes večer tedy bude ten maličký přípitek u příležitosti nového roku a chci vás také informovat, že pan Rock Peter který má na starosti zaměstnanost a sociální věci e, a je z Holandska, se k nám připojuje v našem sekretariátu výboru a e, přispívá tak k genderové vyváženosti složení našich e, spolupracovníků. A již je tady bod 9 pořadu jednání a my můžeme přivítat paní Matt Frederiksen a paní Haren. Eh, Karen, pardon, Hakerup, eh, které se k nám vysloví eh, jménem dánského předsednictví. Přerušíme na několik minut jednání našeho výboru a počkáme na jejich příchod.

Chers collègues. Vážené kolegyně, kolegové, navrhuji, abychom se teď všichni v klidu usadili a vítám zde i vaším jménem, jménem vás všech, eh, dvě ministrině, které Eh, vlastně svými rezorty patří do našeho výboru. Nejprve je to paní Karen Hakerup, ministrině sociálních věcí a integrace, a pak paní Mette Frederiksen, ministrině práce. Jak jsme se společně domluvili, tak eh, nejprve dám slovo Eh, paní Hakerupov, aby měla možnost eh, pronést svůj úvodní příspěvek a pak dojde k výměně názorů. K dispozici máme hodinu a půl, eh, takže vám navrhuji, paní ministrině, abyste svůj příspěvek Uskutečněna v době 10, maximálně 15 minut a potom bychom měli možnost eh, vám položit dotazy, po, eh, vám i vaší kolegyně. Takže prosím, nejprve paní ministrině Hekerup, máte slovo. Děkuji a pokud mohu, tak bych tedy začala. Vážená paní Beres, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozvání nám oběma do vašeho výboru. My jsme se velice těšili na tuto návštěvu. Jsme rádi, že tady můžeme být, já i moje kolegyně, paní eh, ministrině sociálních věcí a integrace a eh, rádi vám předložíme naše představy o práci v našich dvou Eh, oblastech během dánského předsednictví a doufáme, že, to bude, že pak bude následovat eh, výměna názorů. Eh, těsná spolupráce s Evropským parlamentem je pro mne výsostně důležitá, především v tomto období krize je třeba se samozřejmě zabývat všemi možnými řešeními z úhlu pohledu také evropských občanů a k tomu jste velmi dobře předurčení vy E, jako volení zástupci evropských občanů zde v Evropském parlamentu. Dánské předsednictví přichází v době velkých výzev pro Evropu a svět. E, krize těžce dopadá a e, bude tomu bohužel tak i ještě po nějaký čas pro, s mnoha důsledky pro miliony mužů a žen, jejichž práce je ohrožena anebo už o ní přišli. Takže teď pod tímto tlakem e, je výsostně důležité, abychom se drželi svých hodnot. Eh, a sociálních modelů, které společně s souborem hodnot byly základem Evropské unie. Tyto principy jsou v mých eh, očích především tyto. Zajistit eh, sociální rovnováhu práva pracujících a vzdělání. Nesmíme nikdy na tyto hodnoty zapomínat a já jsem pevně přesvědčena, že tyto hodnoty mohou a měly by být tedy v součinnosti činnosti využívány s všemi modely, které realizujeme e, pracovní příležitosti nejsou vytvářeny e, sociální politikou, ale sociální politika je důležitá pro udržitelnou zaměstnanost. Takže e, pokud Eh, chceme, tak můžeme zajistit prostřednictvím zaměstnanosti a sociálních politik, aby naše pracovní síla byla zaměstnatelná a připravena využít příležitost. Eh, ne, můžeme samozřejmě ignorovat, že tato krize velice tlačí na dlouhodobou eh, zaměstnanost a že je také důvodem, proč dochází k sociálnímu vyčlenování. Především mladí jsou těžce zasaženi a jejich naděje naděje a sny eh, budou rozmetány v prach, eh, pokud my nevyužijeme ten obrovský potenciál, který, eh, který mladí lidé představují. Ale zároveň je to také velký problém pro, naše společnost, pro naši společnost a trh práce. Mladí jsou e, generátorem a pokud my e, teď nezajistíme správnou e, přípravu, správné vzdělání pro tyto mladé lidi, tak budeme mít před sebou jako Evropa obrovské výzvy a problémy. Nemůžeme si dovolit ty, tu mladou generaci vlastně nevyužít, ztratit. Každá země má své způsoby, jak řeší nezaměstnanost mladých, ale můžeme se nepochybně inspirovat a navzájem si pomáhat, abychom identifikovali identifikovali ta řešení, která skutečně fungují. Já jako ministrině eh, pro zaměstnanost se domnívám, že v této době krize je cestou kupředu další zlepšování dovedností a znalostí, další eh, příprava pracovníků. Musíme i nadále investovat do zaměstnatelnosti naší pracovní síly a proto si myslím, že nadešel čas, aby se komise zabývala eh, nezaměstnaností mladých ve svém celkovém eh, přehledu a ve svém sdělení. My víme, že 7,5 eh, milionů eh, jsou teď mladých lidí, jsou teď v vzdělávacích procesech či v procesech odborné přípravy. My se budeme zabývat nezaměstnaností mládeže hned několikrát během našeho předsednictví. V únoru eh, v souvislosti s evropským semestrem na Radě ministrů práce vyzveme eh, členské státy, aby se ve svých reformních programech zabývali právě mladými a jejich zaměstnatelností. A eh, toto bude také téma konference Eh, o mládeži, která se bude konat v dubnu 2012 a doufám, že kromě ministrů práce a mládeže tam budou také eh, zástupci Evropského parlamentu. Konference se bude konat eh, v Dánsku. Rok 2012, jak víte, je také rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. E, možná, že pro e, některé je to e, ne vhodné téma, aby se mlad, staří lidé udržovali v pracovní procesu, aby byli i nadále zaměstnaní, když je tady nezaměstnanost mladých, ale myslím si, že je to slučitelné a vy jistě uvidíte že e, dánskému předsednictví a nám všem záleží také na mladých lidech, aby byli zaměstnáni, aby byli připraveni na výzvy pracovního e, trhu. My prostě musíme zároveň e, činit kroky k tomu, aby i starší lidé zůstali na pracovním trhu, protože, jak víme, v nepříliš vzdálené budoucnosti budeme potřebovat skutečně všechny ruce, které budou k dispozici konferenci. Dánské předsednictví udělá eh, všechno proto, aby bylo Eh, to, čemu se anglicky říká honest broker, a aby dobře splňovalo úlohu prostředníka mezi všemi institucemi. Eh, samozřejmě ne vždy vám patrně budeme říkat věci, které rádi slyšíte, ale loajálně budeme předkládat stanoviska rady, budeme eh, naslouchat i vašim stanoviskům, vašim názorům a budeme je věrně předkládat kolegům v radě. Doufáme, že budeme otevření a transparentní jak v jednání s vámi, tak na úrovni rady. A teď bych s dovolením vyjmenovala ty oblasti, ta témata, na kterých chceme pracovat. Velice důležitým tématem je samozřejmě vysílání pracovníků. Já doufám, že do několika týdnů Evropská komise přijde s návrhem, směrnice o lepším prosazování, e, směrnice o vysílání pracovníků a také o regulaci kolektivního vyjednávání těchto pracovníků. Naším cílem jako Evropanů je e, vytvořit e, vhodné a důstojné podmínky jak pro pracovníky, tak také pro firmy. E, otázka vysílání pracovníků je opředena e, celou řadou nedorozumění, nesouhlasu a rozprovou. E, judikáty Evropského soudního dvora Eh, vlastně vedly k velmi silným emocionálním postojům jedněch i druhých, kterých se toto týká. Takže já si myslím, že jsou tady patrně i velká očekávání spojena s tím nadcházejícím návrhem a domnívám se, že je důležité být upřímný. Ne všechna očekávání budou naplněna. Budu ještě upřímnější. Eh, prostě řeknu to takto. Pokud všechny zúčastněné strany budou trvat na tom, aby jejich očekávání byla vyslyšena, tak nikdy k žádné dohodě nedospějeme. Jako zástupkyně předsednictví budu trvat na tom, abychom pracovali na dohodě. A aby toto bylo možné, tak si myslím, že je zapotřebí najít eh, společnou půdu a eh, shodnout se na určitých cílech. Pak samozřejmě ta práce bude jednodušší. A dovolte můžete abych stručně uvedla, kde si myslím, že by ty společné body mohly být. Volný pohyb je e, prostě obrovská e, šance, je to něco, co stimuluje růst, co je velmi důležitým právem pro evropské občany. Ovšem, pokud e, toto nejde ruku v ruce se správným odměňováním a důstojnými podmínkami, tak to dobré není. Tyto věci musí jít ruku v ruce. Evropská unie by měla prostě být schopna přivítat pracovníky a firmy z jiných e, zemí a s otevřenýma rukama, e, e, ale a chovat se k ním vhodně. Nicméně cizí firmy dostávají eh, kontrakty na základě eh, určitého vykořišťování svých pracovníků. A my nemůžeme zavírat oči před tím, že někteří eh, se pak stávají, a to jak občané, tak politici skeptickými vůči takovýmto postupům. Myslím, že všechny zúčastněné strany souhlasí s tím, že musíme bojovat proti nepoctivým firmám a takzvaným letterbox companies. My myslím, že bychom měli podporovat eh, firmy slušné a firmy dodržující eh, právo a pravidla. Podle mého názoru by toto mělo být eh, něčím, nad čím bychom se mohli shodnout. A toto se pak musí ještě přetavit v konkrétní kroky. To asi nebude snadné, to je mi jasné. Ale pokud chceme postoupit ku předu, především v této době krize, tak se musíme navzájem o sebe opřít, musíme evropským občanům ukázat, ukázat, že mohou věřit institucím Evropské unie. A další priorita dánského předsednictví je eh, budoucnost evropské politiky soudržnosti. Evropský sociální fond je integrovanou součástí eh, tohoto snažení a ve světle strategie 2020 se domníváme, že Evropský sociální fond může hrát důležitou roli při dalším budování e, společné Evropy tváří v tvář sociálním a hospodářským výzvám, především tam, kde se bojuje proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Já jako ministrině to v dánské vládě na starosti nemám, e, toto téma, takže ta e, jednání budou vedena jinými kolegy, ale jako dánské předsednictví mohu říct, že my se budeme snažit dosáhnout v této oblasti co nejvyššího možného pokroku. Eh, toto bude diskutováno během Rady eh, pro všeobecné záležitosti jak v dubnu, tak v červnu. Nicméně si nemyslíme, že je realistické myslet si, že jednání budou v této oblasti uzavřena během dánského předsednictví. Další fond, Evropský strukturální fond, který je důležitý pro naše činnosti a politiku a je důležité, aby tyto prostředky byly eh, užívány efektivně a cíleně. Tento přístup se také týká o jedna, jednání eh, o budoucnosti fondu, Evropského fondu eh, pro řešení důsledků globalizace. Eh, tam se budeme také snažit dospět k maximálnímu pokroku. A závěrem mi dovolte, abych ještě zmínila návrh revidované směrnice IMF, dánské předsednictví lanskému předsednictví velice záleží na zdraví a bezpečnosti e, v práci a budeme chtít s vámi velice těsně spolupracovat, aby byla zajištěna nutná ochrana pracovníků. Dobré pracovní prostředí je úplně základním e, požadavkem a kamenem a zároveň je to důležitý prvek při řešení demografických výzev a stárnutí pracovní síly přítomnost delegace v radě delegace v radě vedla k tomu, že se opravdu hodně postoupilo na práci eh, ve, na směrnici. Nicméně zatím nebylo možné eh, na Radě ministrů práce v prosinci dospět ke společnému stanovisku Rady. Byla jsem informována, že komise je připravena nám dát ještě trochu více času, abychom svá eh, jednání mohla dokončit Eh, mohli dokončit. To by snad mohlo vést k dlouhodobě udržitelnému řešení. Více času ovšem neznamená, že můžeme polevit v našem úsilí, protože práce už je vedena mnoho let, takže my už jsme začali a pro mě je důležité, abychom našli vyvážené řešení. Vy Eh, také již pracujete na této otázce určitou dobu, takže myslím, že se mnou budete souhlasit, že se jedná o velice technický dokument, ale já zůstávám optimistou co do možnosti úspěchu, i když je před námi ještě určitá cesta. Doufám, že společně se nám podaří Eh, vyvinutým úsilím dospět ke správnému výsledku a eh, těším se na těsnou spolupráci během dánského předsednictví. Takže toto je několik slov úvodem jako bývalou eh, předsedkyně parlamentu jsem eh, řekla na eh, zahájení dánského předsednictví před několika dny, že se pokusíme vytvořit most před rozbouřené vody během následujících šesti měsíců a společně se nám jistě nepodaří i najít řadu řešení. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup pour... Euh, Děkuji vám za úvod, eh, který určitě v nás vyvolal velký optimismus, pokud jde o vaše předsednictví. Samozřejmě se sejdeme i na závěr pro vyhodnocení, ale ten začátek vypadá povzbudivě. Za chvilku vám budou poslanci eh, klást dotazy, ale ještě dám eh, slovo vaší kolegyně, aby mohla informovat o svém programu, to znamená paní Hekerupová pohovoří o, o sociálních věcech a e, integraci. Děkuji vám. Vážená paní Berez, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání na výbor. Již jsem se mohla setkat s některými poslanci výboru v Kodani v listopadu. Vedli jsme velice užitečné diskuse na mém ministerstvu a večer jsme měli příjemnou večeři, takže jsem ráda, že vás vidím e, znovu na vaší půdě a že mám tedy příležitost s vámi znovu diskutovat a diskutovat i s těmi, se kterými jsem se v listopadu nesetkala. Těším se na naši spolupráci v nadcházejících měsících. Myslím, že ten začátek byl dobrý. A jsem si jistá, že ta diskuse bude určitě kvalitní a bude ve prospěch evropských občanů a bude uspokojivá pro obě strany. Jak už jsem řekla v listopadu, je mi e, jasné, že Evropský parlament a tento výbor sehrává důležitou úlohu. V době hospodářské krize na našich i vašich bedrech leží větší odpovědnost než kdykoliv předtím. Dosažení našich cílů a naplnění ambicí v nadcházejících šesti měsících nebude jednoduchá věc. Nicméně my učiníme proto maximum, budeme pracovat co nejtvrději, ale spoleháme se i na vaší podporu a spolupráci. Jak už říkala moje kolegyně ministrině práce, Dánsko přebírá předsednictví ve složité době. Hospodářská krize přinesla eh, vážné dopady pro mnoho spoluobčanů. Lidé přišli o práci nebo mají strach, že budou další na řadě. A je to skutečně pro Evropu složitá doba. Složitá doba pro mnohé z nás. Eh, Eh, lidé, kterých se to dotýká, eh, pocitují leckdy i zoufalství a my se musíme snažit jim nabídnout lepší příležitost i těm, kteří mají pocit, že před sebou nemají žádnou budoucnost. Zároveň eh, stále, lidí, stále více lidí odchází z trhu práce. Prodlužuje se doba dožití a je to věc, která je velkou výzvou pro mnoho evropských zemí. Ovlivňuje to i naši spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí a bude to samozřejmě platit i během dánského předsednictví. Polské, dánské a kyperské předsednictví se rozhodly, že společným tématem bude boj s výzvou demografických změn. My se chceme zaměřit především na následující. Výzvy pro Evropu potřebujeme všechny. Za druhé, spravedlivé podmínky na trzích práce a za třetí rovné příležitosti pro všechny. Evropa si musí vybrat. Musíme se samozřejmě při tom výběru opírat o společné hodnoty EU. Právo na spravedlivé pracovní podmínky, zachování vysoké úrovně vzdělávání našeho obyvatelstva, zaměření na sociální spravedlnost a začlenování do společnosti a v neposlední řadě zajištění rovných podmínek mužů a žen. Mladí Evropané velice pocítili dopady krize. Miliony mladých v Evropě jsou nezaměstnaní nebo nedostatečně kvalifikovaní. E, míra nezaměstnanosti mladých je kolem 35 a hrozí, že že to ovlivní život celé jedné generace. Proto to musíme brát velmi vážně. Víme eh, už z dřívějších krizí, že čím dále krize trvá, tím těžší je najít vhodné pracovní místo. Zároveň se musíme připravovat na budoucnost. Jak je uvedeno ve zprávě pana Tomase Mana, podíl lidí ve věku nad 60 let bude v Evropě stále rychleji růst největší nárůst se očekává v letech 2015 až 2035, kdy každým rokem tato skupina naroste o 2 miliony. A je třeba zajistit, aby lidé mohli být aktivní co možná nejdéle, jak na trhu práce, tak i po odchodu do důchodu. Chceme využívat jejich zkušeností, talentu a chceme je také využívat pro aktivní příspěvek k životu občanské společnosti. Dánské předsednictví se chystá připravit eh, závěry rady k demografickým změnám. Bude vycházet z předchozí práce rady, samozřejmě i s přihlédnutím k tomu, že rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Během dánského předsednictví se budeme v tomto hledu zabývat třemi legislativními texty. Za prvé je to program o sociálních změnách a inovaci, za druhé je to protidiskriminační směrnice a za třetí změny e, nařízení koordinaci sociálního zabezpečení. Budeme e, samozřejmě v jednáních e, spolupracovat, pokud je o sociální změny a inovace. Těšíme se na zprávu paní Tanruk. Výbor se jí bude zřejmě zabývat na konci května. Budeme dále pracovat na protidiskriminační směrnici. Zde chceme navázat na polské předsednictví a pokusit se vyjasnit ustanovení týkající se věku. A doufáme, že dosáhneme eh, s parlamentem schody, pokud jde o změna nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Předsednictví si prostudovalo návrh zprávy pana Cabrnocha, prostudovali jsme si ho se zájmem a teď se budeme těšit na výsledek práce výboru, který by měl svou práci ukončit v únoru. Vím, že komise, pardon, výbor bude právě dnes diskutovat o návrhu zprávy a já se pak nechám informovat o výsledku. Dámy a pánové, nyní eh, informace o některých důležitých datech během našeho předsednictví. Za dánského předsednictví proběhnou dvě formální rady ministrů práce v únoru a v červnu a neformální rada v Dánsku v dubnu. Dle tradice v sociální oblasti máme některé priority eh, naplánované na konference předsednictví. V rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Dánské předsednictví zahájilo rok úvodní konferencí o aktivním stárnutí, která proběhla minulý týden. Konference se soustředila na to, jak hledat eh, řešení ve stárnoucí společnosti na poli zaměstnanosti, zdravotnictví a sociálních věcí. 5. a 6. března proběhne konference o eh, postižení, o lidech s postižením. Budeme vlastně hodnotit možnosti začlenování lidí s postižením do společnosti pozvali jsme na konferenci pana Kosu a já jsem ráda, že naše pozvání přijal. Pan Kosa na konferenci eh, nás seznámí se svou vlastní zprávou z vlastního podnětu o začlenění lidí se s postižením a vím, že také vlastně on je eh, předsedou mezi skupiny eh, v parlamentu pro lidi s postižením a já se velice těším na jeho příspěvek, který na konferenci přednese. Komise by měla předložit nový přístup k lidem s postižením a my doufáme, že tato konference ovlivní návrh komise, eh, který má být předložen na konci roku 2012. Také se chceme eh, zabývat touto otázkou na neformální radě EPSCO v Dubnu. Eh, dále proběhne konference skupiny eh, Evropa eh, pro děti 19. a 20. března, kde budeme věnovat velkou pozornost včasným zásahům přístupu, založeným, přístupu založenému na rodinné politice. 22. března proběhne každoroční platforma pro Romy v Bruselu, to organizuje komise. Je to vlastně eh, první eh, konference, která bude navazovat na národní strategické programy pro Romy. V dubnu 2012 také v návaznosti na neformální radu EPSCO proběhne konference o mladých. O tom už hovořila kolegyně. Bude se týkat nezaměstnanosti, vzdělávání, sociálních výzev a konkurenceschopnosti mladých pracujících. V Bruselu 10. a 11. května také proběhne zasedání týkající se chudoby s účastí lidí, kteří na vlastní kůži poznali chudobu. Také jsou pozváni zástupci nevládních organizací, občanské společnosti a další. Chceme dát hlas těm, kteří skutečně chudobu zažili, eh, kteří eh, čelí životu bez domova. Eh, organizuje to Evropská síť proti chudobě. Tak jako kolegyně eh, ministrině práce, já bych chtěla říct, že Evropa teď se pohybuje v rozbouřených vodách. A je proto důležitější než kdy jindy spolupracovat na tom, abychom dosáhli výsledku ve prospěch našich občanů. Heslem dánského předsednictví je Evropa pracuje a já se těším, že na tom budu moci pracovat i s vámi. Děkuji. Děkuji, vážené ministrině. Přislíbila jsem vám otázky, bude jich dohromady 14. Nevím, jestli to povede k tak živé diskusi, jako jsme ji absolvovali během večeře, na kterou všichni rádi vzpomínáme. Nicméně navrhuji, abychom eh, po každých čtyřech otázkách vám dali slovo na odpověď. A teď eh, ta špatná zpráva, prosím kolegy, aby byli struční. Eh, spustíme tady stopky, abychom kontrolovali, jak dlouho mluvíte. Jako první, která určitě půjde příkladem, je paní Rapty a potom paní Lambert. Kalimera, ευχαριστώ τις δύο υπουργούς που είναι εδώ μαζί μας. Děkuji mnohokrát. Chci poděkovat oběma ministrním, že k nám přišli. Srdečně vás tu vítáme. Myslím, že jste velice dobře, velice hezky popsali současný stav věci. A v návaznosti na to se chci zeptat. Eh, mohli byste prosím podobně precizně a hezky popsat, jaké iniciativy si představujete do budoucna, pokud jde o zaměstnanost a pro boj s nezaměstnaností? A za druhé, jak si myslíte, že by mohl fungovat jak by mohl lépe fungovat sociální fond? zejména pokud jde o mladé lidi do 25 let a o starší osoby nad 60 let. Zejména v těchto oblastech je přece ještě mnoho jiné práce, k, eh, eh, respektive je eh, mnoho ještě jiných skupin, které ztrácejí práci. Jsou to zejména lidi mezi 25 a 60 let, kteří si berou úvěry, hypotéky, kteří často nemohou splácet. A i o tuto skupinu se musíme starat. Takže já se chci zeptat, jaké iniciativy si představujete pro právě tyto skupiny. Eh, řekli jste nám, co dělá parlament, to my dobře víme, eh, co děláme, jsme konec konců na vaší straně, ale potřebujeme od vás eh, z rady vědět to, že se budete prosazovat. Děkuji, paní Lambert, potom paní Harkin. Um, Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že se asi shodneme na těch cílech, pokud jde o tu směrnici o vysílání pracovníků, ale všimla jsem si, že jste neřekli nic o sezónních pracovnících a interkorporátních transferech, což jsou také velice důležité věci pro oblast sociálních věcí a práce. Minimálně pokud jde o e, pracovní právo a sociální zabezpečení, takže já se chci zeptat, jak se angažujete v těchto tématech. Dále, tento výbor dnes a zítra bude hovořit o zprávě o výročním průzkumu růstu, což je eh, jednoznačně reakce o eh, reakce na roční analýzu růstu komise. Evropský parlament nemá žádnou formální roli, ale je podle nás důležité, aby v rámci meziinstitucionální spolupráce a v rámci diskuse o demokratických tématech v, tém, v tomto tématu parlament určitou roli hrál. Takže bychom se chtěli zeptat, jakým způsobem budete zohledňovat názory Evropského parlamentu v této oblasti. Někteří z nás dokonce mají obavy o tom, že eh, ta tato analýza růstu se odklání od cílů 2020 a je velice silně ovlivňována hospodářským programem a zdaleka ne dostatečně programem sociálním. Co může dánské předsednictví udělat pro znovu nastolení rovnováhy mezi názory rady a tímto touto analýzou? Děkuji, paní Harkin a potom paní Jaslověcka. And... Děkuji. Děkuji vám, kolegyně. Vaše prezentace byly velice zajímavé. Mám několik konkrétních dotazů. Eh, první se týká Evropského globalizačního fondu. Jak bylo před chvílí řečeno, Evropa se nachází v rozbouřených vodách. A když se na to podíváme z této perspektivy, logicky vyplývá otázka, jaké návrhy máte, jaké návrhy má předsednictví, pokud jde o Eh, boj s krizí. Jak víte, parlament téměř jednomyslně eh, podpořil eh, návrh komise o boji s krizí. Samozřejmě je zde ta známá blokující menšina. A všichni víme také to, že v prosinci 13 zemí 13 zemí důrazně podpořilo toto opatření pro boj s krizí takže je nutné se v této věci posunout. Je tam mimo jiné i Nizozemsko a chci tedy vědět, co v této věci děláte. Rovněž eh, hovoříme o novém názoru komise, která zahrnuje i zemědělce a osoby samostatně výdělečně činné. Jak se díváte na toto? Dále zmínili jste inovaci, já se zajímám zejména o program Progress a chci se zeptat na mikrofinancování. Jakou máte perspektivu v této věci vzhledem k tomu, že pouze devět lidí eh, zatím přistoupilo do toho programu mikrofinancování? Máte nějakou představu, jak tento program více zatraktivnit tak, aby se v něm účastnilo více zemí? A to zejména vzhledem k tomu, že hovoříte o tom, že potřebujeme zejména mladé lidi přitáhnout zpět k vzdělávání a kvalifikacím, ale to znamená, že pro ně musíme mít i nějakou práci. Takže máte vizi nějakého spojení? A Nakonec sektor péče a e, jak moderní technologie snižuje penzum práce v tomto sektoru. Můžete to trošku rozvést, prosím, děkuji. Děkuji, paní Jaslověcka. A potom, abychom si byli jistí, že v prvním bloku budeme mít i Dánsko, paní Tunurinen, a pak dám slovo ministrině, paní Jaslověcka. Paní předsedající, já mám pytanie do obou paň, může začnout. Děkuji vám, paní předsedající. Já mám otázku pro obě ministrině. Nejprve eh, pro ministrině práce. Mezi prioritami dánského předsednictví Eh, jsou dvě, které nám velice leží na srdci. Zodpovědná Evropa a dynamická Evropa. Zodpovědná Evropa je taková, která konsoliduje své finance a skončí nadměrnými rozpočtovými schodky. Eh, na straně druhé dynamická Evropa je Evropa, která se rychle rozvíjí, která investuje do kvalifikace pracovníků, navyšuje investice a konkurenceschopnost. Největší potenciál, to jsou samozřejmě lidé, lidský kapitál. Jaký je tedy, eh, jaké jsou plány předsednictví, pokud jde o propojení dlouhodobých cílů finanční politiky a krátkodobých cílů v oblasti zaměstnanosti, eh, jak lépe uvést do praxe strategii Evropa 2020? v Evropském, Evropský sociální fond by měl tvořit zhruba 25 strukturálních fondů jakožto celku. Zatím eh, členské státy sami rozhodují o tom eh, podílu eh, SF na strukturálních fondech. Nadále by o tom měla rozhodovat komise. Eh, jedná se o velké sumy peněz a zazněly kritiky týkající se účinnosti tohoto fondu. Jak tedy eh, podle vás by mohla být zvýšena účinnost Evropského sociálního fondu a jaké jsou eh, vaše plánované iniciativy v oblasti vzdělávání, protože vzdělávání je tady opravdu klíčové. Druhý bod se týká sociální integrace. Jeden z problémů úsporných opatření je to, že to sebou nese omezování výdajů na sociální politiku. Myslím, že je třeba ty priority trochu změnit. Chtěla bych se vás tedy zeptat, zda mezi vašimi prioritami jsou i spravedlivé a vyvážené podmínky pro přístup na trh práce. Jaká by podle vás měla být politika sociálních investic, aby se skutečně podařilo realizovat tyto cíle? Promiňte, paní předsedkyně, ještě pár slov. Hovořila jste, eh, hovořili jste o konkrétních dokumentech, tak eh, řečnice byla přerušena, bohužel nemůžeme dále pokračovat, dám slovo dalšímu paní Turinen. Nevím, jestli bych měla mluvit anglicky či dánsky, ale eh, angličtina bude asi jednodušším řešením k mladým a nezaměstnanosti. Já jsem toho názoru, že si musíme uvědomit jednu věc. Opatření, e, která jsou přijímána, e, ne, jsou v souladu s problémy, které máme řešit. Takže když e, sli, slyšíme o možnostech komise, která tedy přichází s nějakými návrhy, tak člověk by na první stránce řekl, že se k, země, k zemi blíží meteorit obrovských rozměrů, ale když otočí stránku, tak to vypadá, že vlastně jsou to jenom nějaké drobné kamínky, protože ta řešení neodpovídají těm výzvám. Myslím, že bychom měli postoupit trochu dál, co se týče eh, záruky pro mladé klade možná nějaké specifické cíle vůči mladým v rámci Evropy 2020. To je podle mého názoru nutné. Za druhé vysílání pracovníků. Velice důležité téma, velice symbolické, má politické rozměry, jak jste také řekli. Chci se vás zeptat na jednu věc proniklo na veřejnost, že tady komise uvažuje o takzvané chain liability přeshraničního charakteru, co by, to by mě zajímalo, co si o tom dánské předsednictví případně myslí. Za třetí, e, závěry rady 9. prosince 2011 obsahovaly některé e, zvláštní prvky. 250 e, E, za e, městnanců komise e, ne, Ne, fir, pro firmy by mělo mít takzvaný odlehčený režim i v sociálních a zdravotních záležitostech. Předsedkyně, dávám teď postupně oběma slovo, paní ministrině. Celá řada otázek tady zazněla. Eh, někteří za minutu a půl jsou schopni eh, vychrlit pět otázek, ale vy jste nepochybně schopné eh, odpovědět v jedné větě více osobám, sloučit ty otázky, takže prosím, máte teď jedna po druhé slovo a pak budou ještě dva bloky dotazů, prosím. Já tror, jeg skifter fra Děkuji. Já teď s dovolením přejdu z angličtiny do dánštiny, protože musím odpovědět na celou řadu velice konkrétních dotazů a e, doufám, že mi paní e, předsedkyně e, dá trošičku více času vzhledem k dotazům, které byly položeny, protože ty otázky jsou skutečně nesmírně rozmanité. Tak za prvé, E, snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. E, já se domnívám, že je důležité, abychom v době, kdy probíhá krize, e, diskutovali také o odbyrokratizování, snížení administrativní zátěže, ale to se nemůže dít na úkor podmínek, pracovních podmínek. Zatím nemáme na stole nějaké konkrétní návrhy, ale doufejme, že se nám podaří eh, tu administrativní zátěž malých a středních podmínek, eh, eh, podniků snížit, ale nesmíme ohrozit pracovní podmínky a životní podmínky pracujících. To je pro nás zásadní. Ostatně Uvidíte eh, v našich dokumentech, eh, že to eh, z našich textů bude vyplývat velice jednoznačně a jako předsednická země nemohu teď zatím do, nějakým způsobem komentovat texty, které nemají oficiální statut a které se zatím pouze diskutují a nebyly oficiálně zveřejněny. Každopádně jsem ráda, že se hovoří o dynamismu a odpovědnosti v Evropě. To jsou totiž ta hesla, která si naše předsednictví e, vybralo e, a chceme právě tento otisk po sobě zanechat. Je velice důležité, aby se Eh, skonsolidoval ten makroekonomický eh, přístup, ale zároveň je stejně důležité, abychom eh, do budoucna dbali na to, aby euro bylo průchodné taky a Evropa jako taková, aby byla průchodná, aby tyto věci byly dlouhodobě proveditelné, včetně zaměstnanosti a tak dále. Je třeba si uvědomit, že tady nechceme e, mít, e, vytvářet dojem, že e, se jedná o jakousi synekuru. Já jsem osobně ráda, když až se rada, až se summit tedy sejde v pondělí a právě zaměstnanost a tyto otázky budou na pořadu dne. Už celé měsíce diskutujeme o makroekonomických otázkách a postupně si jednotlivé instituce začínají více a více uvědomovat, že je tady zapotřebí vytvořit určitou synergii, určitou harmonickou eh, situaci, kdyby se řešily otázky ekonomické a zároveň také sociální otázky zaměstnanosti. Jak se budeme zabývat eh, E, trochu ambicioznějším způsobem než v minulosti otázkou nezaměstnanosti mládeže a také dalšími e, kategoriemi obyvatelstva, protože nezaměstnaní nejsou pouze mladí, jsou to i starší pracující, včetně těch, kteří mají těsně před důchodem. A Teď ještě pár slov k těm mladým. E, myslím, že je zásadní, abychom jim mohli poskytnout určité záruky. Ale opakuji, toto jsou všechno věci, které se budou řešit e, na úrovni jednotlivých členských států. Každý stát bude e, hledat a přijímat svá řešení, ale my si myslíme, že každý mladý člověk by měl mít možnost získat nějakou odbornou, odborné vzdělání, alespoň čtyřměsíční. A teď ještě k fondu sociálnímu fondu a k fondu o přizpůsobení se globalizaci. Já, jak jsem říkala, nejsem e, v tomto angažovaná, patří to do mého rezortu, ale dovolte, abych tady zmínila dvě věci. Je tady takový krizový mechanismus a je tady zatím na úrovni rady určitá e, e, záporná, určitý záporný postoj některých, takže to nemůžeme spustit na 100%. Musíme E, zatím pracovat neformálně, e, konzultovat jedny i druhé, abychom to e, dokázali v budoucnosti spustit naplno. A zároveň je také důležité se podívat na další otázku, co tím mám na mysli. Chci říct, že třeba se zabývat deblokováním situace. Jak tu situaci odblokovat, to nebude jednoduché, ale bude to nutné. A teď ještě k těm sezónním pracovníkům. Jak víte, toto je velice důležitá otázka a je to také stejně důležité jako e, převádění pracovníků e, z jedné filiálky či ceřinné společnosti velkého nadnárodního e, holdingu do druhé. Je zapotřebí, aby tady alespoň trochu byly přizpůsobeny či sladěny ty e, pracovní podmínky, když o úplné harmonizaci asi hovořit nemůžeme. Já jsem to řekla ve svém úvodním slovu jasně. Toto bude ostatně jediná podmínka pro přístup je zapotřebí, aby tady prostě nedocházelo k dumpingu v odměňování. Eh, ti, kteří přijdou z, ze států mimo Unii, musí mít stejné podmínky, pracovní podmínky. A to je důležité a musí to platit i u té práce sezónní. Ta je mimochodem velmi důležitá pro mladé, kteří jsou nezaměstnaní. Je třeba zajistit rovnováhu mezi těmi, kteří hledají práci a těmi, kteří eh, hledají pracovní sílu. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji ze všeho nejdříve za všechny dotazy. Byly to dotazy skutečně excelentní, skutečně velice dobré, které nám pomohou zaměřit se na to nejdůležitější, co musíme řešit v dnešní době, kdy Evropa trpí. Trpí naši občané a musíme najít eh, způsob, jak v Evropě zajistit růst a zaměstnanost pro všechny byl položen dotaz ohledně strategie 2020. My přebíráme předsednictví rady v době, kdy probléma čelí velkým problémům, to už se mnohokrát řešilo. Já vás mohu ujistit o tom, že jsme plně angažováni v tom, že budeme pokračovat ve strategii 2020. Současná situace je popsána v eh, současném eh, přehledu růstu to není vůbec příjemné čtení, ale já si myslím, že komise našla dobrou rovnováhu mezi makroekonomií, eh, zaměstnaností a sociální sférou. Je dobré, že všechny tyto tři faktory jsou do tohoto výzkumu, do této analýzy zahrnuty, protože jsou velmi důležité. Je také důležité nezapomenout zmínit, že investice do lidí je naprosto nezbytná, pokud chceme podpořit růst v Evropě a je to něco, co naši občané potřebují. Sociální politika není pouze o pomáhání občanům, ale, po, ale také o tom, že se vytváří společnost, která občanům pomáhá. Víme, že v posledním desetiletí se sociální nerovnost v celé Evropě eh, vyostřuje. Eh, první eh, naše rada proběhne v únoru, zaměříme se na klíčové aspekty tohoto tématu a na aspekty strategie 2020 pro boj s chudobou. Položen byl rovněž dotaz o mikrofinancování, to byla paní Harkin, tato iniciativa bude probírána v rámci našich jednání pro, o programu o sociálních změnách a inovaci. Eh, institut, institut mikrofinancování je zatím k dispozici pro po jeden rok, takže musíme provést analýzu průběhu tohoto programu, než ji začneme rozšiřovat, ale já si myslím, že už nyní můžeme říci, že tento program má širokou podporu a že se nám snad podaří dosáhnout rozhodnutí o něm během dánského předsednictví. Eh, rovněž se objevila otázka o sociálních změnách a inovacích. Vzhledem k novému programu pro sociální změny a inovaci tento nový přístup eh, dodává flexibilitu a posiluje dopad na eh, sociální inovace a podobné programy. Tento program bude zohledněn v rámci řešení sociálních otázek v průběhu jara roku 2012. Jak víte, jednání o tomto návrhu jsou propojena s jednáním o víceletém finančním rámci a tím pádem nebudou finalizovány během našeho předsednictví. Děkuji. A teď máme před sebou další okruh dotazů. Přečtu seznam kolegyní a kolegů. Madame Blinkevičute, Madame Sinclair, mm, Monsieur Thomas Mann puis Christensen. Steven Hughes. Takže pan Steven Hughes. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, otázka, která se týká paní ministrině Frederiksen. Vy jste v úvodu řekla, že co se týče nezaměstnanosti mladých, tak eh, bychom se měli navzájem inspirovat a pomáhat si jako členské státy. A jak vidíte z některých dotazů, někteří z nás si eh, dělají velké starosti z těch makroekonomických eh, cílů, které jsou nám teď jaksi nuceny, vyplývá to ze Sixpacku a komise také neustále zdůrazňuje úpor, úsporná opatření. Dánské předsednictví říká ano, fiskální konsolidace, ale zároveň zaměstnanost a e, zelená ekonomika. Jak to bude vypadat v praxi? Jak si myslíte, že tady e, přijdete s modelem a jakým modelem, který by mohl inspirovat e, další členské státy? Paní Junkevičuté, a pak paní Sinclair. Děkuji s ministrem, Děkuji mnohokrát, děkuji vám za slovo a děkuji oběma ministriním za jejich úvod, za představení práce na dalších šest měsíců. Dánské předsednictví svou práci už zahájilo a e, to v době, kdy jsme velice špatné finanční a hospodářské situaci, která zasahuje úplně všechny, úplně každého z nás. Úsporná opatření v jednotlivých členských státech se zavádějí na úkor e, nejnižších příjmových skupin, e, a obecně lidí s nižšími příjmy. Nemyslíte si, že potřebujeme nějakou otevřenější, obecnější metodu koordinace tak, abychom zjistili, co je to nejlepší opatření pro boj s chudobou? Já si myslím, že nejlepší takovéto opatření by bylo, kdyby se zkrátka vytvořila pracovní místa, aby se zlepšila nabídka práce, aby se zlepšily možnosti příjmů pro lidi. Ale to je ideální, ideální přístup. Samozřejmě ne každý má práci, ale dnes je správná chvíle na to, abychom zdůraznili, že je potřeba se začít bavit o směrnici o minimálních příjmech, o minimálních platech. A teď otázka pro e, paní ministrini pro práce. E, vítám vaši iniciativu, pokud jde o zaměstnanost mladých a e, také zaměstnanost lidí v předduchodovém věku. E, vím, že jedno z nejdůležitějších opatření v oblasti práce je podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Vím, že v Dánsku toto už je dlouholetá praxe. Během svého předsednictví budete e, tento program ještě posilovat? Děkuji paní Sinclair a pak pan Thomas Mann. A nejprve tady pan Thomas Mann. Děkuji. A pardon, nejprve paní Sinclair. Will nicht dominieren, hab keinen Grund. Uh, děkuji, paní předsedkyně, paní ministrně. Váš pracovní program je něco, co už jsme tisíckrát slyšeli a patrně to vyplývá z plánu komise v Berlíně. Minulý týden řekla komise velmi naivně, že každý Eh, malý a střední podnik, kdyby vytvořil jedno pracovní místo, tak by nezaměstnanost v Evropě zmínila. Eh, dánské předsednictví chápe skutečnost, že nová, nařinace, eh, nová nařízení vlastně všechno ničí. Je třeba si uvědomit, že žádnou další regulaci už lidé nechtějí ničení pracovních příležitostí je něco, co tyto politiky přinášejí z eh, veřejné služby se neustále e, zhoršují. Já sdílím váš názor, e, že je třeba vytvářet e, pracovní příležitosti pro mladé, ale to jsou jenom slova a žádná solidní, žádné solidní projekty tady nejsou. Jak udělat čtverec z kruhu? Možná, že chcete vytvořit pracovní příležitosti vytvářením tisíců stážistů, ale to budou muset platit evropští daňoví daňoví poplatníci. Spojené království nemá euro, jsme eh, to dva, eh, vy, vaše vlastní země dvakrát euro odmítla, vaše, eh, vaši občané velmi správně v euro nevěří. Pořád tady slyšíme nějaké mantry o euru, o to, slyšíme o tom, že budeme přicházet o pracovní příležitosti, že firmy budou odcházet, je třeba si uvědomit, že pracovní příležitosti vznikají mimo eurozónu a ne uvnitř. Na řadě je pan Tomas Mann. Druhá šance pro mne. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já mám dojem, že eh, dánské předsednictví má velice dvě dynamické ministrině pro oblast práce a sociálních věcí a integrace. To nevidíme jenom podle otázek, ale i podle zprávy, eh, kterou jste, paní ministrině, obě viděli. Samozřejmě my už dlouho mluvíme o modelu flexicurity, o kterém hovoří naši kolegové zde v parlamentu a z kterého vyvozujeme dobré závěry už dlouhou dobu. Ta má zpráva na kterou namazuje moje otázka, podle mého se zabývá e, zejména otázkou nezaměstnaností mladých, kterým by se snad mělo po několika měsících nezaměstnanosti poskytnout možnost práce, poskytnout možnost další kvalifikace a vzdělávání. To si myslím, že by bylo je, je, zejména důležité pro lidi, kteří se momentálně dívají na webstreamové vysílání e, tohoto zasedání. Je mezi nimi celá řada studentů. A já se chci zeptat, jak vidíte realizaci e, tohoto problému? Říkáte, je to, je to pravomoc členských států, ano, ale jak je budeme motivovat? Jak budeme motivovat soukromé podniky a, a veřejné zaměstnavatele, jako jsou státní instituce? E, Říkáme, musíme dát mladým šanci, ale nesmíme tím pádem čekat na to, až se něco samo od sebe rozvine a připraví. V této oblasti musíme začít jednat. Všichni víme, že eh, Takovouto garanci nechce garantovat samu o sobě. Musíme vypracovat určité předpoklady, eh, například v tom smyslu, že pokud mladí mají vůli, tak jim dáme šanci dovzdělat se, dokvalifikovat se. To by bylo naprosto zásadní sdělení pro celou Evropu, eh, kdybychom řekli, nejste v tom sami, jste součástí celkového rozvoje a vy jako mladí dostanete velkou šanci, protože mnozí z nich jsou velmi motivovaní, daleko motivovanější, než si umíme představit. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Kriste. Kristensen a pak eh, bude na ministriních, abych odpověděli. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji ministriním za to, že mezi nás přišli a eh, představili nám priority danského předsednictví. Já se domnívám, že toto dobře eh, uvádí budoucnost která před námi je. Chci hovořit o flexicurity, jak o ní mluvil také Thomas Mann. V EU Observeru eh, se eh, říká, že by to mohlo být řešení, to znamená mít flexibilnější pracovní sílu. Já se domnívám, že celá řada zemí by měla o takovýto model zájem eh, zajímali by se o převedení takovéhoto modelu flexicurity do svých podmínek. Tento model již v Dánsku existuje několik let, ale zdá se, že ne všechny státy jsou k tomu ochotny a z toho vyplývá moje otázka. Myslíte si, že se podaří přesvědčit členské státy, aby investovali eh, do tohoto modelu, nejprve tedy do podpory eh, v nezaměstnanosti, který, eh, která by byla dostatečná pro to, abyste mohli prodělat určitou rekvalifikaci a jinými slovy měli tedy podíl na aktivní politice zaměstnanosti a našli časem práci. Já si myslím, že s takovýmto systémem e, zabezpečení a e, stimulů e, by byli lidé ochotnější se na tom podílet. Děkuji. Teď paní ministrině. Co se týče toho dilematu, které před námi je, Eh, to znamená, eh, že tady máme jak starší pracovníky, které bychom chtěli udržet v pracovním procesu, a na druhé straně mladé, eh, kteří buď nemají žádné znalosti a dovednosti a nemohou najít práci, nebo je mají, ale stejně mají obtíže s pracovním zaři- zařazením. Tak tady si myslím, že je třeba reagovat asi takto. Ne vnímejme tuto krizi jako důvod boje generaci proti generaci. Jde o to, eh, aby tady existovala solidarita mezi generačního charakteru. My nemůžeme vyřešit eh, evropskou krizi tím, že budeme stavět jednu generaci proti druhé musíme respektovat skutečnost, že starší vybudovali společnost, ve které žijeme, ale zároveň musíme zajistit, aby i mladí měli eh, vzdělání, které potřebují. Prostě musíme zabránit eh, mezigeneračním střetům, musíme uchopit svoji odpovědnost a proto eh, je tady tento rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který musí přispět k tomu, abychom věci řešili pro všechny. Chci zdůraznit, že aktivní stárnutí eh, ve svém důsledku také znamená, že se lidé mohou o sebe postarat delší dobu. Nejenom, že zůstanou na trhu práce, ale že mohou se těšit z kvalitnějšího života. A musíme eh, se pokusit eh, lidi eh, přeškolit, připravit je na aktivní stárnutí, spíš než počítat s tím, že se o ně bude muset pečovat a že budou závislí na pomoci. Ale pomoc, kterou budeme poskytovat, může být také vlastně odpovědí na otázku, kterou položila paní poslankyně z Anglie. když myslíme na Eh, takzvanou welfare technology, eh, tak eh, můžeme vlastně vytvořit další pracovní příležitosti. Je to dobrý začátek i uvnitř hranic Evropské unie. Tady eh, myslím, že je důležité zdůraznit ještě jednu věc. Všichni by měli mít určitou šanci. Všem by měla být dána příležitost a eh, lidé v Evropě teď pocit, tento pocit často nezdílí. Musíme sloučit naše síly, tak jak to také tady bylo řečeno. Je důležité, abychom eh, promýšleli způsob, jak by se tedy tento systém mohl zlepšit a jak by lidé měli mít tedy kvalitnější život obecně. Děkuji mnohokrát. E, já se stručně vyjádřím e, k těmto otázkám, které jsou také velice důležité. Jde samozřejmě v první řadě o zaměstnanost a vytváření pracovních míst, to je jasné e, Nicméně nutné je říci, že toto je stále úkol jednotlivých členských států bojovat s nezaměstností, ve kterém se angažuje i celá Evropa. Chceme totiž sdílet dobré zkušenosti a osvědčené postupy. Samozřejmě máme určité závazky stanovené v rámci strategie Evropa 2020. Tím pádem eh, to je například ten cíl 75% zaměstnanosti, to je důležitý cíl a můžeme diskutovat o tom, jak ho dosáhneme. Já bych teď ráda na několik věcí odpověděla jako dánská ministrině a ne jako eh, eh, ministrině v rámci rady. Nejprve tedy, jak vytvářet pracovní místa eh, i v situaci krize. Samozřejmě i v Dánsku je několik lidí bez práce, že eh, to je jasné, ale připomínám, teď hovořím jako ministrině Dánska. Je naprosto rozhodující, že eh, všechny úkoly, které před sebou máme jako, jako vláda, nevnímáme jako problémy v první řadě. Samozřejmě je otázka, zda určité penzum peněz budeme investovat do rozvoje společnosti nebo zda je dáme k dispozici spotřebě. Investovat zde například eh, do, zelené, eh, do ozeleněné společnosti, do boje s chudobou, do lepších inovací a tak dále. To není přímo spotřební penzum peněz, to je skutečně investiční místup, eh, přístup. A i v těchto oblastech zel tím pádem generovat pracovní místa, například v té oblasti zelené ekonomiky. E, v dobrých dobách, dobrých časech je potřeba e, šetřit do kasičky, abychom e, tyto peníze pak mohli v horších časech použít. A to jsme přesně v Dánsku dělali, což znamená, že jsme měli doslova nakopnutou ekonomiku, A e, já myslím, že i obecně lze říci, že ti, kteří se začnou přeorientovávat na zelenou ekonomiku, to budou ti vítězové na, e, na e, světovém poli. Poté je zde ta otázka paní Sinclairové, pokud jde o euro. Já si nejsem tak úplně jistá, jestli jsem rozuměla tomu, co jste chtěla říct. Ale jako předsednická země a členská země EU mohu říci, ať už jsme členem nebo nejsme eurozóny, máme všichni společnou zodpovědnost, vůči euru a vůči jeho fungování. Euro je základní předpoklad fungování ekonomiky. Bez ohledu na to, zda jsme pro nebo proti. A všichni musíme doufat, že euro krizi přežije zdárně. Teď několik slov k tomu konceptu flexikurita. Já v tento koncept věřím v Dánsku to fungovalo a funguje. Je to velice silný podpůrný pilíř pracovního trhu a já plně respektuji, eh, já plně respektuji, že třeba některé jiné země organizují svůj trh práce jinak, ale pokud se podíváme, eh, pokud se podíváme na dánskou zkušenost a ta je dobrá, proč ji nepřejmout? Eh, je to nástroj, který nám může pomoci bojovat mimo jiné i s nezaměstnaností mladých lidí. Eh, je to nástroj, který nejenom zajistí pracovní místa, ale i kvalifikace pro, pro, naše, pro naše mladé. Eh, tuto krizi je zkrátka potřeba využít, mladé lidi je potřeba vzdělávat a kvalifikovat, zvýšit jejich úroveň kompetencí. Děkuji. Merci, nous allons... Děkuji. A teď tedy poslední skupina otázek. Nejprve má slovo pan Gutierrez a potom naše místo předsedkyně paní Jereš. Takže pan Gutierrez Pětro, prosím. Sí, gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, paní ministrině, i vám oběma děkuji za vystoupení kde jste se velice soustředili také na problematiku nezaměstnanosti mládeže. A já doufám, že i v tomto ohledu e, se během nadcházejících šesti měsíců podaří naplnit ambice. Politika tvorby pracovních míst je v kompetenci pracovních, e, pardon, členských států. Vznikají nejrůznější e, specifické programy, ale existuje i evropský rámec, protože samozřejmě eh, tvorba pracovních míst ovlivňuje hospodářství. Teď už máme za sebou v podstatě čtyři roky krize, eh, která je poznamenána právě ztrátou pracovních míst a v Evropě se uvažuje, co dál může nás čekat deset, ztracené desetiletí z hlediska hospodářství, ale může to být i ztracené desetiletí z hlediska zaměstnávání mladých. A aby k tomu nedošlo, aby vlastně tady nebyla celá taková ztracená generace, potřebujeme dosáhnout kolektivního úsilí i na evropské úrovni. Já jsem znepokojen s tím, co se děje v mnoha členských státech, jak vypadají jejich strategie, pokud jde o trh práce. Prodlužují pracovní dobu, aniž by se zvyšovaly mzdy, omezují sociální výsady, Eh, omezují se výhody pro případ propuštění a podobně. A já bych eh, tedy rád věděl, jaká bude strategie na evropské úrovni, tak aby se to vyvážilo. Nemůžeme eh, tu krizi ukončit tím, že bude dvojí Evropa s dvěma strategiemi, dvěma typy trhů práce. Byl bych tedy rád, aby se to řešilo. S tím samozřejmě souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že by vznikaly třeba statuty stipendistů nebo stážistů, kteří by vlastně neměli žádná práva. Mladí lidé jsou velice důležití, potřebujeme, aby měli řádné vzdělávání a začlenění do společnosti, aby to bylo důstojné, aby měli možnost získat důstojnou práci za důstojnou mzdu, aby samozřejmě byly i příspěvky na sociální zabezpečení a to je třeba nějak řešit na evropské úrovni. Jakmile členské e, státy mají málo peněz na investice, je třeba zajistit celou evropskou solidaritu v této oblasti. Děkuji paní Hirš a potom paní Zuber. Děkuji mnohokrát. Eh, ze všeho nejdříve děkuji vám, paní ministrně, za vaše angažované projevy. Já si myslím, že je velice dobře si vás vyslechnout a hovořit s vámi o takto důležitých tématech právě pro současnou dobu. Eh, nezaměstnanost mladých se zmínila už několikrát. Eh, já si myslím, že je nutné zmínit také to, že v rámci strategie EU 2020 máme za kotvený princip, že chceme snížit podíl eh, dětí a mladistvých odcházejících ze škol, což je také úkol členských států. Ale chci se zeptat na to, zda toto bude i těžištěm eh, vaší práce, tedy ta angažovanost, eh, to zaangažování členských států, aby tyto vypracovali, vypracovali opatření, která zabrání tomu, aby mladiství opouštěli školu a tím se vlastně zlepší jejich kvalifikace. Další věc, kterou chci zmínit, je mobilita. Evropský eh, trh práce je potřeba trošku využít a trošičku ho vyrovnat. A zde je klíčové téma a jedno z kritérií právě mobilita. V rámci průzkumu čteme znovu a znovu, že největší bariérou jsou eh, jazyky, ale eh, všichni kolegové zde v sále známe ty věčné dotazy našich voličů, kteří chtějí odjet nebo už odjeli do jiného členského státu za prací a mají strašné problémy s důchodem, se sociálním zabezpečením, s poplatky, eh, se, se zabezpečením do nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. Takže má otázka, dovedete si představit i to, když vlastně eh, prosazujeme mobilitu, že posílíme tento systém, který zlepší nastavení možností práce v zahraničí. E, můžeme například, já nevím, vypracovat nějaký 28. proces, 28. Eh, model sociálního zabezpečení, abychom tuto mobilitu podpořili. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Super, také nová místo předsedkyně. A přeji vám jako nové místo předsedkyni hodně úspěchů eh, při práci na našem výboru. Takže paní Super, potom pan Serkas. Obrigada, senhora presidente. A questão que eu quero colocar Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Má otázka se týká situace v Portugalsku a možnosti eh, spřažení růstu, hospodářského růstu a politiky pro zaměstnanost s úspornými opatřeními, která eh, evropské instituce prosazují přičemž v Portugalsku máme momentálně inspektory Mezinárodního měnového fondu a dalších mezinárodních institucí, kteří nás kontrolují. Eh, míra nezaměstnanosti je údajně podle eh, MMF 13,7%, eh, respektive taková prý bude v roce 2012. V důsledku dohod s evropskými institucemi a MMF se vypracovávají kritéria a postupy, které v důsledku znamenají, že je snazší propouštět zaměstnance. Znamenají, že je snazší e, přikázat lidem pracovat přes čas a e, povolená hodnota má být až prý 12 hodin denně, potažmo 20 hodin týdně přes času. A já se ptám, chceme opravdu vytvářet pracovní místa do takové míry, do jaké chceme usnadnit propouštění pracovníkům? Eh, chceme vyloženě vytvářet práce, takže přinutíme lidi, lidi k tomu, že budou muset pracovat déle? Já si myslím, že to není správný postup, eh, ale chtěla bych se zeptat, co si o tom myslíte vy? Pan Serkas, potom pan Ory. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrině, za vaše vystoupení a také děkuji za přijetí, které jste nám nachystali v Kodani. Samozřejmě eh, asi víte, že máme veliké očekávání a naději, že dánské předsednictví bude znamenat skutečnou změnu ve vnímání sociální Evropy. Už jste slyšeli od kolegů, co leží nám socialistům na srdci a já bych k tomu přidal ještě další věc. Hovořili jste Eh, eh, nebo měl být seminář v Kodani na konci června týkající se nejisté práce. To teď zmizelo z programu a já bych se chtěla zeptat, proč, protože teď komise se tváří na to, že by se to nemělo řešit, protože to znamená spíše výdaje než investice. Tak se chci zeptat, jak to s tím bude. A potom další věc. Komise předlo- předkládá zelenou knihu o restrukturalizaci a delokalizaci, která znamená ztrátu desítek tisíc pracovních míst. Máme v podstatě deset eh, eh, let zelených knih, více než 50 usnesení Evropského parlamentu k podobné věci, ale nějak se to neřeší. Tak si chci zeptat, jaký bude eh, váš přístup Samozřejmě hospodářská recese ovlivní plány všech zemí. Země ale musí přinášet veliké oběti, ale to všechno bude k něčemu, pokud se neobnoví hospodářství. Veškeré sociální výdobytky mohou být zničeny eh, tím eh, způsobem myšlení, eh, které se teď prosazuje, kdy v podstatě to, že někdo onemocněn rakovinou nebo něčím jiným a necháme ho vykrvácet, to, tomu nějak nepomůže. A my proto musíme eh, řešit tyto výzvy, které jsou obrovské, například v oblasti eh, chudoby. Eh, v posledních 50 letech se zvyšuje délka dožití, ale zároveň je tady snaha omezovat sociální pokrytí. A stává se, nebo teď už to tak vypadá, že EPSCO přejímá úlohu ECOFINu a snaží se to všechno omezovat. A já myslím, že ta Evropa by neměla takto vypadat. Děkuji vám, pan Ery a potom v neposlední řadě pan Kessler a potom ještě já na závěr položím jednu otázku. Pan Ery, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, já chci poděkovat a srdečně pozdravit obě paní ministrině. A rád začnu tím, že po vyslechnutí předchozích dotazů Eh, řeknu, že se vším, co jsem slyšel, souhlasím. Ehm, pravda je, že půl roku nestačí k vyřešení všech našich společných problémů, ale z toho, co říkáte, paní ministrině, je vidět, že se soustředíte na ty nejdůležitější body. Dovolte mi poznámku. Hodně jsme hovořili o nezaměstnanosti mladistvých a tak dále. A vy jste několikrát řekli, že tato problematika je kompetenci eh, členských států. To je sice pravda, ale nutné je vnímat i to, že v Evropě došlo a dochází k velkým změnám. Mimo jiné musíme pamatovat na sixpack, eh, musíme pamatovat na formulace v jednotlivých směrnicích a v podstatě de facto kdekoliv můžeme vytvořit, eh, vytvořit povinnost pro členské státy, vždy to musíme udělat, protože situace je dramatická a situace v oblasti zaměstnanosti mladých je skutečně kritická. Pokud jde o směrnici o vysílaných pracovnících, i zde jsme velmi napjatí, jakým způsobem eh, a nevím, zda to bude jednoduché najíž, najít, eh, najít nějaké řešení, jakým způsobem se v tomto budete angažovat a podobně, jak se budete angažovat v té věci eh, firem na PO Box. Eh, samozřejmě s podvodníky se vždy bojuje velice těžko, ale eh, my samozřejmě chceme, nechceme schvalovat žádnou novou směrnici, chceme, aby se eh, tato opatření aplikovala při provádění toho, co už máme. Globalizační fond. Zde vidíme další problémy. Třetina připravených prostředků eh, už je použita a my v parlamentu podporujeme eh, možnost rozšíření tohoto fondu, ale musíme zohlednit i další alternativy. Samozřejmě eh, se velmi rádi budeme účastnit všet konferencí a všech akcí organizovaných eh, danským předsednictvím, které jste zmínili a já vám přeji hodně štěstí do dalších šesti měsíců. Pan Kastler. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já se chci předsednictví zeptat, eh, respektive nej, nej, nejprve chci poděkovat za úvod a jako zpravodaj k tématu 2012 rok eh, aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se chci zeptat, jak si představujete výsledky, jak si představujete výstupy, jak si představujete pozitiva eh, této první vaší poloviny roku 2012 eh, v tomto smyslu. Já bych měl jeden návrh, který je součástí písemné deklarace mé a ostatních kolegů. Například e, vypracování rovnosti mezi mladými a staršími e, tím, že budeme v evropských programech mít nejenom program Youth in Action, ale i Seniors in Action, to znamená mládí v akci a seniori i v práci, v, v akci, pardon. E, to by mnohé z nás velmi zajímalo jako moto a jak říkám já jako spravodaj Eh, jsme chtěli ještě podtitul Dignity and Vitality, to znamená důstojnost a vitalita. Já bych vám rád navrhl, abyste to ještě zvážili a doufám, že eh, vaši eh, zástupci na trilogu toto podpoří. Jde nám přece o vitalitu naší, naší společnosti bez ohledu na věk. A já doufám, že i třeba toto téma zohledníte ve svých plánovaných akcích, ve svých dokumentech. A dále děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Já přejdu do angličtiny, to možná bude pak jednodušší pro vás. Já bych se chtěla zmínit o dvou věcech. Za prvé Evropský sociální fond. Diskuse o rámci pro nové nařízení proběhne za vašeho předsednictví a doufám, že bude možné zaznamenat konzistentní pokrok na tomto poli. Nicméně v současné situaci je pro nás kritická následující věc. Jak je možné používat ESF tak, aby se skutečně působilo skutečnému stavu trhu práce? Tak, jak byl skonstruován, vypadá to tak, že se jedná o program, který neumožní něco naplánovat na pět let, protože trh práce se neustále vyvíjí a mění. Jak tedy ten fond učinit flexibilnějším, jak ho chytřeji využívat? Vím, že tak tomu možná teď není, ale jestliže budeme věřit tomu, že ESF je nástrojem hospodářské politiky v EU, tak bychom se ve svých uvách měli ubírat i tímto směrem. A moje druhá poznámka se týká roční analýzy růstu budeme schvalovat zprávu paní Cornelisen, kde předkládáme určité eh, návrhy a vyjadřujeme se k návrhům komise. My si myslíme, že to je velice důležitý příspěvek pro jarní radu. A byli bychom opravdu velmi rádi, kdyby dánské předsednictví mohlo eh, tedy vzít na vědomí tuto zprávu a využít ji jako přidanou hodnotu při diskusích na jarní radě. Samozřejmě zmocníme i předsedu tohoto parlamentu, aby podporoval a hájil naše stanovisko na Evropské radě, ale byli bychom rádi, kdyby dánské předsednictví k té zprávě přistoupilo k otevřenou myslí. Myslím, že by to bylo nápomocné pro nás i pro vás, že by to přispělo k vyváženější diskusi na radě. A nyní vám již eh, dávám slovo eh, na eh, závěrečné poznámky. Děkuji. Děkuji vám nejprve za opravdu vynikající diskusi. Jakožto předsednictví eh, samozřejmě si rádi prostudujeme tuto zprávu Evropského parlamentu o roční analýze růstu. To je slib, který vám určitě můžeme dát. Zda bude budoucnost temná nebo ne, já na tuto otázku bych odpověděla, že spíše ne. Teď je situace samozřejmě problematická, eh, ale není to poprvé. Už jsme v Evropě poznali jiné krize. A podle našeho názoru je rozhodující především naše eh, schopnost eh, pustit se do práce, spolupracovat, nacházet novátorská řešení problémů, eh, s, ním, s nimiž se potýkáme. Já bych toto, tuto část odpovědí začala tím, že se domnívám, že Evropa je schopná propojit ekonomickou odpovědnost s podporou hospodářského růstu a zaměstnanosti. Ovšem vyžaduje to, abychom si stanovili jasné priority. Ve většině členských států to je určitě citlivé téma. Eh, Evropský sociální fond, Fond pro přizpůsobení se globalizace jsou nástroji v této diskusi a je třeba se jimi zabývat mnohem konkrétněji. Zasněla tu také otázka, zda ta nová směrnice, zda je možné uvažovat o nové směrnici o vysílání pracovníků. Vím, že někteří si to přejí, ovšem bylo by to velice složité naleznout eh, většinu, eh, která by podpořila takovýto přístup. A my, jakožto předsednická země, bychom dali přednost tomu, aby se především řádně eh, uplatňovala ta stávající směrnice. To je, myslím, takový první krok je třeba najít rovnováhu mezi právy pracovníků na jedné straně a mezi trhem a mobilitou na trhu na straně druhé. Byla tady také otázka ohledně možné eh, konference o pracovních eh, podmínkách. Eh, my jsme samozřejmě připraveni něco takového uspořádat ve spolupráci s komisí. Já myslím, že by to bylo důležité, aby se taková konference konala, i v souvislosti s novou, aby vznikla nová strategie pro pracovní prostředí eh, na období sahající až do roku 2020. Je třeba o tom diskutovat a musíme s komisí eh, se zamyslet nad tím, jak k tomu přistoupit. Na závěr ještě dva body. Souhlasím s tím, že předčasné opouštění školní docházky je velkým problémem. Myslím, že je určitě dobré, že to je výslovně uvedeno jako problém ve strategii EU 2020. Tomu já opravdu tleskám. Já myslím, že to je cíl, který určitě zafracujeme i do práce předsednictví. Ta konference, která se bude konat v Dubnu v Dánsku, a která se bude týkat boje proti nezaměstnanosti mladých, by se určitě měla zmínit i o propojení vzdělávacího systému, trhu práce a souvislosti s nezaměstnaností mladých. Sociální partneři v Dánsku už několikrát eh, se vyjádřili proto, aby se eh, skutečně to vzdělávání eh, více napojilo na zkušenosti z trhu práce. My s tím už máme určité zkušenosti z minula a myslím, že to je samozřejmě důležitá součást řešení tohoto problému. Protože mladí lidé skutečně se pod, by se měli učit jinak a je třeba, aby se ve výuce více kombinovala teorie a praxe. A pak tady byla ještě jedna velice konkrétní otázka týkající se situace v Portugalsku. Já nebudu skrývat, že ta situace mm, není eh, jednoduchá. Zda propouštět eh, eh, zaměstnance, ano nebo ne, to je velice citlivá diskuse pokud by se měly nějak usnadnit ty postupy pro pouštění pracovníků, tak je třeba ale zároveň dbat i na to, aby existovala dostatečná sociální síť, dostatečný systém sociálního zabezpečení a tam se zase dostáváme k tomu tématu flexikurity, o kterém jsem už hovořila. Děkuji vám ještě jednou za otázky a doufám, že se s vámi brzy zase setkám. Děkuji vám. Eh, milé paní ministrině, viděli jste, že za těch nadcházejících šest měsíců budete toho muset udělat hodně. Máme ve vás velká očekávání, ale samozřejmě je to okamžik, kdy Evropané jsou eh, zároveň znepokojeni a zároveň v očekávání toho, co jim řekne Evropa v sociální oblasti. Takže to je opravdu veliká odpovědnost. Členové tohoto výboru, jak jste pochopili, jsou na vaší straně. Budeme vám pomáhat, aby to předsednictví bylo úspěšné a budu se těšit a nyní vypadl mikrofon. Budu se těšit, že se sejdeme na dalších obohacujících setkáních a přeji vám hodně úspěchů do vaší práce jménem všech kolegů našeho výboru. Děkuji vám. Um, you wanted to say a word? No, no, it's fine. I'm sorry. <laughs> no, it's no? no. Že i vy byste chtěla ještě něco připojit. Eh, předsedkyně, já jsem vám tak chtěla popřát hodně úspěchů, až jsem zapomněla na paní ministrině. Prosím, máte slovo. Já jsem měla jenom pár připomínek. V zásadě souhlasím se vším, co jste řekla, paní eh, Perez. Evropa od nás očekává, že najdeme řešení a já eh, chci poděkovat za velice eh, hezkou zpětnou vazbu říkáte, že podporujete naší eh, agendu, to jsme rádi, doufáme, že se můžeme těšit na plodnou spolupráci do budoucna. Děkuji za pozornost. Chers collègues, je vous propose de... Kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se. Takže se dostáváme k bodu 10 pořadu jednání a já dám slovo paní Cornelisen, která je naší zpravodajkou k otázkám zaměstnanosti a sociálních aspektů v rámci roční analýzy růstu za rok 2012. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která by měla být projednána na plenárním zasedání poté, co ji přijmeme ve výboru. Paralelně se zprávou ke stejnému eh, dokumentu roční analýza růstu eh, z pera Žana Paula Gozesa ve výboru Econ. Ta, tento výbor svou zprávu již přijal. Takže prosím, paní kolegyně, 25 kompromisních eh, pozměňovacích návrhů bylo vypracováno, předložte nám je. Děkuji, paní předsedkyně. Před Vánocemi jsme měli první rozpravu Eh, vyplývající tedy z pracovního dokumentu, musel být přepracován. Eh, v tom pracovním dokumentu bylo šest priorit. Jedno z hlavních sdělení z všech frakcí zprava doleva při té rozpravě bylo následující. Nezaměstnanost mladých představuje jednu z největších obav, takže ve zprávě, která byla předložena následně po této rozpravě, jsem se chtěla zabývat právě nezaměstnaností mládeže jako jednou z našich hlavních priorit. Prakticky všechny pozměňovací návrhy jsou velice platné. Jsem eh, velice vděčná stínovým zpravodajům eh, za to, že se nám podařilo najít eh, kompromisní řešení pro prakticky většinu těch pozměňovacích návrhů a doufám, že se tato kompromisní řešení setkají s velkou podporou jak tady, tak na plenárním zasedání. Pokud hlasování proběhne zítra dobře, tak budu velice hrdá, že tuto zprávu budu moci předložit. Eh, snažila jsem se již přijmout určitá opatření, aby rada eh, naše věci vzala v úvahu a eh, také v tomto směru dostala určitá ujištění ve spolupráci s panem Gozesem, který je zpravodajem ke stejné zprávě komise ve výboru ECON se sejdeme s předsedou eh, Evropského parlamentu panem Šulcem, s předsednictvím a také s komisí, abychom eh, si eh, připravili naše stanoviska. Chci požádat stínové zpravodaje a další poslance a poslankyně tohoto výboru, co se týče Eh, těch priorit. Byla bych velice ráda, kdyby se vám podařilo ještě s vašimi stálými zastoupeními tyto projednat, abychom mohli na jarní radě EPSCO skutečně pracovat eh, účinným způsobem a aby rada eh, mohla převzít naše připomínky, protože to by znamenalo, že bychom mohli zachránit jak svou měnu, tak také naše občany. Pracujeme tedy tímto směrem. Paní Harkin. Děkuji mnohokrát. Já chci ze všeho nejdříve poděkovat paní Karnelis. Já si myslím, že na tuto zprávu může být více než pyšná, To, co jste řekla na konci, myslím, velice dobře schrnuje, co musíme udělat. Musíme zachránit své občany i naši měnu. Každopádně je nutné říci, že musíme udělat vše, co je v našich cilách, abychom podpořili předsedu Šulce a dánské předsednictví tak, aby naše názory byly náležitě zohledněny. Pokud jde o kompromisní návrhy jako takové, i za ty vám chci poděkovat, za vaši flexibilitu vám děkuji. Obecně řečeno jsme s nimi velmi spokojeni. E, u pozměňovací návrhu S podporuji návrh EPP, kde se hovoří o rovné podmínky, pokud jde o propouštění a pokud jde o primární a sekundární právo v EU. A myslím si, že to je pozměňovací návrh velice nutný. Teď jen velice stručně k několika dalším pozměňovacím návrhům. Budeme chtít oddělené hlasování pozměňovací návrhu 83 kde bychom vyňali zmínku o, segregaci, o genderové segregaci protože to je podle mě neoprávněný požadavek. Opět i u 114 budeme chtít oddělené hlasování a podobně i u 47, pokud jde o daní z finančních transakcí. Ale obecně řečeno děkuji vám za skvělou zprávu. Maybe I'm confused. Možná, že jsem nějak zmatená, ale když jste učinila odkaz na ty, ta číslovaná na ty číslované pozměňovací návrhy. Tam není žádný pozměňovací návrh 7, který by hovořil o finančních transakcích. Aha, 47, omlouvám se. Paní Jazověcká, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. E, Děkuji, paní předsedkyně. E, to je skutečně výborný dokument. Obecně e, je tato Eh, roční analýza takovým lakmusovým papírkem, eh, který pomáhá testovat evropský eh, semestr a také politiky v národních státech ohledně zaměstnanosti a sociálních věcí. Já bych chtěla upozornit na některé pozměňovací návrhy, které jsem předložila a které mi připadají významné. Nejprve ta analýza růstu by se měla zabývat skutečnými problémy. Eh, kterým čelí mladí lidé na trhu práce. Já si myslím, že eh, ta záruka pro mladé, eh, kterým, kterou by vlastně státy měly zaručit každému mladému člověku práci, není realistická. Měli bychom dát mladým možnost určité podpory, aby podpořit je při jejich snahách o podnikání a prioritní se mi zdají e, věci kolem zlepšení vzdělávacích systémů, tak aby ty znalosti a dovednosti získané ve školách e, odpovídaly potřebám na trhu práce. Za druhé je zapotřebí vytvořit předpoklady pro e, dlouhodobější profesní činnost. To je v dokumentu dobře zdůrazněno paní pravodajkou a závěru chci říct, že Evropská komise by měla podpořit členské státy, aby zrušily hranice, které stále přetrvávají a které e, zne snadňují výměny mezi členskými státy. Je třeba plně podpořit e, užívání lidských zdrojů napříč Evropskou unii. E, při poslechu obou ministryň jsme také vzali na vědomí e, e, tyto skutečnosti a já myslím, že ta zpráva jde obdobným směrem a je to dobře. Děkuji, pan Jan Koslovský. Děkuji, paní předsedkyně, jako zpravodaj stínový k zprávě paní Cornelisen bych chtěl nejprve paní ní poděkovat za to, že Eh, si vzala na starost tuto velmi významnou zprávu a chci vám eh, také poděkovat za skvělou spolupráci, a eh, která navíc byla pod silným časovým tlakem. Chci říct, že se vám, paní kolegyně podařilo integrovat do kompromisních pozměňovacích návrhů všechny naše připomínky. Zpráva se mi zdá opravdu perfektní a e, v zásadě řeší všechny důležité otázky spojené s růstem Eh, uvnitř Evropské unie. Prognozy na rok 2012 dobře ukazují, že pravděpodobně bude míra nezaměstnanosti stále velmi vysoká. Co je trochu překvapující v této souvislosti je následující skutečnost. Od roku 2009 počet eh, ne Eh, naplněných pracovních eh, postů eh, je také stále vysoký. Takže tady je zapotřebí asi zlepšit odbornou přípravu, zlepšit vzdělávání, aby ty profily uchazečů o práci odpovídaly požadavkům trhu. A na to je třeba klást pozornost od samého začátku, možná i od e, školky a základní školy. E, zároveň je také třeba prosazovat a podporovat mobilitu a zaměstnatelnost. Evropské nástroje jsou v tomto směru velice, velice cené a je třeba je slučovat s akcemi na podporu ekonomického růstu a zaměstnanosti. E, tady bylo řečeno, vy jste řekla, že nejvíc je zasažena krizí mládež. Od roku 2008 do roku 2010 e, o 1 milion stoupl počet nezaměstnaných pod 25 let věku. 40 mladých E, pracuje vlastně v nejistých e, zaměstnáních a nemají absolutně možnost získat e, práci na smlouvu neurčitou. To je třeba změnit. Sdělení Evropské komise ohledně zvýšení šancí mladých bude, doufám, důležitým milníkem na cestě, která před námi je, když chceme bojovat proti nezaměstnanosti. Aktivity Eh, agentury, co se výměn týče, by také mohly přinést určitá řešení, aby se zmírnily negativní dopady krize. Děkuji vám. Pan Becker. Okay, thank you very much. Danke. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se chci vyjádřit také velice pozitivně, pokud jde o ten návrh zprávy, který je před námi. Chci poděkovat paní zpravodajce za její práci eh, při sjednocování těchto velice specifických témat a názoru na ně. Chci stručně upozornit na to, že eh, ten poslední bod eh, v těch pozměňovacích návrzích mi připadá stále důležitější. To jsou ty výzvy pro národní vlády, pro členské státy EU, které musí být rozhodnuty k tomu učinit cokoliv, respektive učinit všechno, co sami odsouhlasili na poli rady. E, to má několik úrovní v rámci evropského semestru. Je nepředstavitelné, že toto porozumění na radě se pak nepře, klopí do reality. Když se podíváme na sociální systémy, tak to vnímáme v, na sociálním trhu, v penzijním systému a pokud to neděláme, tak v podstatě nemůžeme ten rok aktivního stárnutí a, a mezigenerační solidarity brát vůbec vážně, pokud systém sociálních věcí nebude reformován a nedojde k, k těm doporučením, nedojde k realizaci těch doporučení, která se objevují v těchto návrzích. To je neomluvitelné. Já nechci, abychom mladým a starším občanům jenom slibovali, co se všechno stane. Je nutné eh, vnímat a vzít v potaz tu aktivitu, která se vyžaduje od národních vlád. Děkuji. Ehm, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, jakým způsobem se zhostila tento zprávy, postupovala velice operativně ve vztahu k radě, ve vztahu k všem makroekonomickým diskusím, které nyní probíhají. Myslím, že jsme vůči dánskému předsednictví také vyslali zcela jasný signál, který je v duchu toho, jak náš orgán k tomu přistupuje. Ještě jeden takový návrh, už jsme o tom mluvili na setkání zpravodajů a stínových zpravodajů a já jsem od té doby ještě nepřipravila písemný návrh, ale hovořili jsme o možnosti ústního pozměňovacího návrhu, kde by byly uvedeny poslední statistiky, které se právě no, které ukazují obavy Evropanů eh, v souvislosti s bojem proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Myslím, že to je vlastně změněno v nějakém bodu odůvodnění a ty statistiky by mohly ještě obohatit dynamiku zprávy. Takže pokud budete souhlasit, eh, já bych ještě odpoledne připravila návrh takového ústního pozměňovacího návrhu, kde bychom připomněli, že podle posledních statistik Eurostatu, nebo přesně řečeno Eurobarometru, Evropané ne, především od nás očekávají, abychom nalezli prostředky, jak bojovat s vyloučením ze společnosti a s chudobou. Nikdo další se nepřihlásil do diskuze, takže dám ještě jednou slovo naší zpravodajce. Thank you. Thanks. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji všem stínovým zpravodajům a všem ostatním eh, přispěj, vším do diskuse. Eh, nebudu probírat všechny jednotlivé body, které byly zmíněny. Určitě se objeví několik drobností, na kterých jednotlivé frakce budou hlasovat různě, ale myslím si, že celkově eh, hlasování proběhne dobře a hladce. Je, myslím, naprosto zásadní, aby i na plenárním zasedání získala tato zpráva velkou širokou podporu, abychom skutečně mohli říct, Toto je mandát, který dáváme panu Šulcovi. Toto je sdělení celého parlamentu, nebo téměř celého parlamentu směrem na radu. Možná se pokusím eh, přesvědčit paní Harkinovou o eh, tom tématu těch eh, genderově segregovaných dat. To uděláme třeba někdy odpoledne. A jednoznačně bych ujednala extra úvodní ustanovení o nedávných datech o sociálním vylučování. Myslím si, že tento bod je potřeba co nejvíce zdůraznit. Ještě jednou všem děkuji, těším se na zítřejší hlasování. Merci beaucoup. Děkuji, takže hlasovat o vaší zprávě budeme zítra a to umožní, abychom ji předložili na plenární zasedání 15. únoru a bude se o ní diskutovat společně se zprávou pana Gozese z Ekonu a myslím, že hned z kraje roku tady vytyčujeme velice užitečnou cestu do budoucna. A dostáváme se teď k bodu 11 pořadu jednání. Já se omlouvám, ale ještě předtím bych ráda E, něco učinila co nejdříve a o co jde, chci e, jak koordinátorům, tak politickým spolupracovníkům upřesnit, že ten bod, který jsme připojili na pořad jednání našeho e, dnešního zasedání na závěr, dnešního zasedání na základě žádosti koordinátoru EPP ohledně postupu při hlasování zítra Eh, k, na bodu, k bodu 27 našeho pořadu jednání bude za zavřenými dveřmi z evidentních důvodů, takže bych chtěla požádat jedny i druhé, aby to vzali na vědomí. A teď bod 11. Změna nařízení o, nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení a nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla a tak dále. Dávám slovo našemu zpravodaji, panu Cabrnochovi, aby Eh, stručně uvedl pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegové, eh, stínoví zpravodajové. Nejprve bych chtěl rád poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a všem eh, poslankyním a poslancům za pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve lhutě Eh, ve lhutě do 11. ledna tohoto roku. Bylo předloženo celkem 25 pozměňovacích návrhů, některé jsme předložili společně a některé předložili jednotliví poslanci a osm dalších návrhů, které v současné době studujeme a já věřím, že jejich předkladatelé v následující diskuzi objasní nebo přiblíží záměr, s kterým byly tyto pozměňovací návrhy předloženy. Uvědomujeme si určitě, že nařízení, jehož změnu projednáváme, reflektuje národní sociální legislativu a přizpůsobuje se jí a nikoliv naopak, že není možné v tomto nařízení dosáhnout změny nebo ovlivňovat vývoj národní legislativy. Dnes více než kdy jindy eh, v době eh, problémů, rozpočtových problémů řady zemí eh, si uvědomujeme, že sociální výdaje musí být přizpůsobeny ekonomickým a rozpočtovým možnostem v jednotlivých zemí a Evropská unie velmi správně jejich rozpočtovou odpovědnost zdůrazňuje ty sociální výdaje musí samozřejmě eh, odpovídat tomu, co si která země může dovolit. Jenom velmi stručně připomenu, že pozměňovací návrhy se týkají především tří oblastí, a to je konceptu podstatné části činnosti, eh, konceptu sídla nebo místa podnikání a tématu dávek v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné příhraničně pracující Mým zájmem je dosáhnout eh, schválení novely tohoto nařízení v prvním čtení a chtěl bych poděkovat i všem kolegům, kteří tento záměr respektují a podporují. Děkuji. Madame Paní Saja a pan Serfor. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak už jsem řekla před Vánoci, když se o této zprávě hovořilo poprvé, většina pozměňovacích návrhů je velmi technická a kompromisní návrhy také tak. Jak od, ze strany pana zpravodaje, tak ze strany ostatních kolegů. K některým pozměňovacím návrhům, zejména k jejich frázování, k jejich formulaci, mohu říci, to jsou tady čísla 15, 16 a 17. Eh, jsou lépe formulovány než například pozměňovací návrh 18 nebo návrh 26. Ačkoliv návrh 26 obsahuje lepší formulaci než návrh 27, pokud jde tedy o ty sociální partnery. Já si myslím, že přidání toho pojmu sociální partneři do textu nic nevysvětluje. A jak konec konců řekl i pan zpravodaj, je důležité, abychom byli schopni zachovat zachovat eh, tu myšlenkovou linii přijatou radou, pokud jde o vykořišťování jednotlivců a zneužívání dávek v nezaměstnanosti. Ale věřím, že se nám podaří dosáhnout schody. Děkuji. Pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu eh, Cabrnochovi za jeho práci. Opravdu jsme vedli velice dobrý dialog během té práce. Eh, to samozřejmě platí i pro eh, experty našeho výboru. A myslím si, že díky této spolupráci snad dospějeme k rozumné dohodě, i když pochopitelně ta eh, dohoda nenaplní veškerá očekávání, kterou jsme v ní vkládali. My můžeme podpořit ty pozměňovací návrhy, i ty, které podpořili tedy so, eh, socialističtí poslanci, nicméně nakonec jsme se rozhodli, že je stáhneme tak, aby bylo možné dosáhnout dohody v prvním čtení, protože chceme, aby se to přijalo co nejdříve. Je to důležité pro právní jistotu pracovníků, kteří se pohybují na evropském trhu, aby věděli, že mohou tedy využívat sociálních dávek. Chceme, aby to skutečně to otevřelo nová práva pracovníkům, aby mohli využívat všech sociálních dávek. A myslím, že by to především mělo vyřešit závažný problém leteckých posádek a je tady tedy vlastně založen ten eh, princip té hlavní činnosti mateřského letiště tak, aby se zamezilo podvodným postupům některých eh, podniků, eh, které se samozřejmě postupovaly tak, aby to bylo výhodnější pro ně a méně pro pracovníky. Takže ta zpráva je oprávněná, je v pořádku. Také se tady hovoří o tom dalším monitoringu sledování, aby se e, zjistilo, zda už e, tedy se zamizelo těm podvodným postupům. Takže ještě jednou děkuji panu Cabrnochovi a mohu vyjádřit podporu za socialistickou frakci. Děkuji. Děkuji, paní Ovir. Sorry, sorry. Já se omlouvám za zdržení. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, toto nařízení se dostala před nás, eh, protože v roce 2009 už bylo nařízení přepracováno, nicméně stále objevovaly oblasti, o kterých se déle než 10 let jednalo ten systém zabezpečení se v členských státech eh, měnily a eh, ta ustanovení v tom nařízení již tak do značné míry neplatí, tím pádem je nelze konstantně interpretovat. Já zde zastupuji liberály. Myslím si, že eh, všechny učiněné pozměňovací návrhy vycházejí z toho, že je potřeba toto nařízení vyjasnit. Mnoho pozměňovacích návrhů vypadá podobně a proto si myslím, že se nám podařilo dosáhnout našeho cíle. Souhlasím s panem spravodajem. On si přeje dosáhnout schody na tomto nařízení v prvním čtení, což podporuji. Děkuji. Um, euh, Děkuji. Také já bych chtěla poděkovat panu Cabronochovi za velice pečlivou a zároveň strategickou práci na tomto textu. Myslím, že celkově e, za to u těch pravidelných revizí je třeba to, abychom nerozebrali to, co budujeme několik let. Samozřejmě e, tady se snažíme o určitou logiku business friendly a někdy ty systémy sociálního zabezpečení se často uspůsobují více potřebám podniku než skutečnému postavení pracovníků. A je to vlastně opakovaná otázka i pro náš výbor, jak zajistit sociální ochranu a rovnost práv eh, mobilních pracovníků. Nesmí to samozřejmě vést k situaci, která by podporovala sociální dumping. A právě v tomto duchu Eh, se někdy přistupuje k leteckým posádkám v leteckých společnostech. Těch se to především týká. Nyní dám slovo zástupci komise, který je tady s námi, a který se tímto tématem zabývá. Je to pan Tager, takže prosím, abyste nás seznámil s vaším stanoviskem i v souvislosti s stavem diskusí na radě. Jak se tedy díváte na ty jednotlivé návrhy, které tady předkládám? Yeah, uh, thank you, chair. Uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak jsem už říkal na posledním zasedání tohoto výboru, zabýváme se eh, zde běžnou aktualizací nařízení o sociálním zabezpečení. Zvláštní je ta situace v tom, že toto je první aktualizace nové sady eh, nařízení, která vstoupila v platnost 1. května 2010 po desetiletém procesu jednání. Eh, nicméně i před tímto procesem proběhly jakési aktualizace technického rázu na každoroční bázi. Eh, jak vidíme, a e, jak už to bylo několikrát zmíněno, cílem této aktualizace je zohlednit změny legislativy v členských státech, ke kterým v mezidobí došlo. Tedy od doby ukončení vyjednávání o novém nařízení e, až do doby jejich navržení, navržení těchto pozměňovacích návrhů. Eh, bylo identifikováno několik eh, jednoznačných chyb eh, v znění nových nařízení a objevila se potřeba i určitého vyjasnění například pro ty letecké zaměstnance a letecký personál. Zde je potřeba uzavřít několik mezer, které zde máme, například mezer v oblasti, mezer v oblasti těch OSVČ pracujících přeshraničně. Velice vítám slova a sdělení pana zpravodaje v tom smyslu, že chce dosáhnout schody v prvním čtení. Děkujeme také za jeho kladný a konstruktivní výstup eh, na zasedání tohoto výboru. Nezapomínejme, že včasné přijetí těchto pozměňovacích návrhů bude výhodné nejenom pro eh, ty tisíce institucí sociálního zabezpečení, které e, se musí zabývat s aplikací těchto nařízení pro občany, e, jim pomůže jakékoliv vysvětlení tohoto nařízení. Ale včasné přijetí je rovněž ku prospěchu našich občanů. Slyšeli jsme už dva konkrétní příklady e, Jednak tedy to vyjasnění legislativy pro členy leteckých posádek a uzavření těch mezer v sociálním zabezpečení pro OSVČ eh, pracujících přeshraničně. Proto tento záměr dosáhnout souladu v prvním čtení vítáme. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Chcete ještě uzavřít diskusi? Já chci jenom poděkovat všem diskutujícím a všem, kteří pozitivním přístupem pomáhají k úspěšnému zpracování této zprávy a přijetí nové legislativy. Děkuji a těším se na další spolupráci. Merci beaucoup. Donc... Děkuji vám. Budeme o vaší zprávě hlasovat na zasedání 29. února, takže máte ještě čas na vypracování případných kompromisů. A jak jste si přála, snad to povede k přijetí prvním čtením. Tak, teď se dostáváme k bodu 12 na pořadu jednání. Tady máme eh, navrhovatele pana Čabu Ryho. Jedná se o celý balíček týkající se absolutoria za rok 2010. Je to souhrný rozpočet EU. Eh, e dále to je souhrné absolutorium týkající se finančního řízení a kontroly agentur. Eh, dále se to týká Evropské nadace v Turíně pro vzdělávání, Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, té nadace v Dublinu. Dále se to týká Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání v Soluni a týká se to i Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pane zpravodaji, máte slovo. A Vzhledem k tomu, že vaši stínoví zpravodajové jsou stejní pro celý ten balíček, tak navrhuji, abyste nás s tím seznámil eh, souhrně pro všech šest textů a potom otevřeme diskusi. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já eh, naprosto souhlasím s tím, co jste řekla. Budeme diskutovat o celém tomto balíčku. Kdybyste to neřekla vy, řekl bych to na prvním místě já. Začnu od konce. A výjdu z našich zkušeností a eh, ze zprávy účetního dvora, což byl základ pro mou práci. Eh, už několik let, už po několik let je toto nyní poprvé, kdy jsem mohl učinit návrh, eh, který neobsahuje nic jiného než eh, pevné stanovení toho, že tyto agentury pracují řádně a podle práva. Účetní dvůr jednoznačně řekl, že vše probíhá řádně a v souladu s předpisy a chci proto všem agenturám poblahopřát. Je to skvělý výkon. Já už jsem několikrát byl zpravodajem na tato témata a v minulosti vždy byly kritiky, dostá, museli jsme rozdávat plno úkolů, ale letos tomu tak, nebo pro tento rok konkrétní to tak vůbec není. A tím pádem můžeme sloučit eh, diskusi o těchto agenturách do jednoho bodu. Ještě jednou jim blahopřeji, Eh, připojuji se k vyjádření účetního dvora. Eh, rozpočty uvedené jsou naprosto v pořádku a eh, vlastně i sám rozpočtový výbor sdělil stejné stanovisko. Dobrá. Teď nejprve tedy absolutorium 2010, souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. K tomu mám několik komentářů a několik návrhů, pokud dovolíte. Nejprve chci zopakovat, protože to je, myslím, důležité konstatování, že 18 výdajů eh, politiky soudržnosti spadá eh, do oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Největší díl těchto, eh, těchto výdajů, 94%, proudí z Evropského sociálního fondu. Proto je jednoznačně pozitivní vnímat že těchto 18% jsou v podstatě ze 100% už navázány na skutečné výdaje. Což poukazuje na to, že plánování je velice dobré, velice kvalitní. U e, plateb e, je to o něco nižší, 87,9% ta vyvázanost. To poukazuje na to, že zde je poněkud větší prostor pro zlepšení zejména eh, pokud jde o současnou dobu, dobu krize. V minulosti se objevovaly problémy u konkrétních projektů a teď je situace stejná. V podstatě, když se závazky eh, aplikují příliš pozdě, nelze stihnout Eh, návaznost v oblasti pladeb ve stejném roce. Proto bych navrhl, zda bychom se nemohli pokusit o to, ty závazky eh, formulovat poněkud dříve, eh, tak, abychom ještě měli dostatek peněz potom na skutečné platby, aby to už všechno nebylo pryč. Proběhlo také diskusní kolečko, kde se hovořilo o chybovosti 7,7%. A objevily se různé názory, zda je to moc nebo málo. Došlo také k určitému problému při výpočtu této kvóty, ale důležité je stanovit, že e, se jedná o sestupnou tendenci. E, ta kvota chybovosti se nám snižuje což je jednoznačně krok správným směrem. A vítám ho. Vítám také to, že se komise snaží e, tuto chybovost ještě dále snižovat tím, že nabízí různá školení, poradenské semináře a tréninky, což je velice dobrý krok. E, zde v parlamentu, ze strany parlamentu můžeme tuto iniciativu jedině přivítat. Rovněž souhlasím s poznámkami v tom smyslu, eh, že členské státy by měly být podporovány v tom, aby eh, pravidelně eh, vypracovávali zprávy o používání finančních prostředků, které by pak komise kontrolovala. to by, myslím, zajistilo, že skutečné platby budou ze 100% nebo téměř 100% dostačující. Jak už jsem řekl, eh, považuji za velice užitečné, že zde dochází k užší spolupráci s OLAF. to eh, samozřejmě v situaci, kdy dochází k problémům, eh, sloužit k tomu, že ty problémy jsou včas odstraňovány, odstraňovány a slouží to také k tomu, že se členské státy podporují v tom, aby byly eh, aktivní v podnikání opatření ve svých konkrétních problematických oblastech, aby vstupovali do jednání v čemž eh, je můžeme jednoznačně dále podpořit. A můžeme také podpořit v tom, aby o těchto aktivitách vypracovávali zprávy, tak abychom měli více informací mezi členskými státy, jejich institucemi a organizací EU. Eh, tím se opět jedině z efektivní využívání finančních prostředků. Kde vidíme ještě problémy? zde jsme se moc nepoučili. Je to konkrétně problém eh, globalizačního fondu, který všichni považujeme za velice důležitý. Eh, já jsem eh, paní ministriním říkal třetina, ale je to v podstatě čtvrtina, která už byla vydána z tohoto fondu. A my se angažujeme v tom, aby te, tyto zbytky ve fondu byly ještě nižší, pokud možno. Když mluvíme o nových oblastech, jako je například zemědělství, zde ty výdaje příliš nevítáme, ale eh, kdykoliv v podstatě uděláme jakýkoliv návrh, tak se nám řekne, na co pro boha chcete víc peněz, když nejste schopni vydat ty peníze, které už máte. Takže opět i zde eh, bychom se mohli pokusit komisi přesvědčit, aby pomohla členským státům, aby členské státy byly schopné navrhovat lepší projekty, kvalitnější projekty, tak, aby eh, ty peníze bylo možné použít na tyto kvalitní projekty. Je možné, že ta pravidla, ty předpisy jsou zkrátka stále pořád příliš komplikované a nejsou dost dobře známé. Možná bychom měli vypracovat konkrétnější a lépe cílené předpisy. Důležité je, aby se nestratil zájem o tyto prostředky, aby se vědělo, že tyto prostředky jsou k tomu, aby pomáhali lidem, aby pomáhali těm, kteří například kvůli globalizaci přišli o práci, aby se jim poskytla nová možnost zaměstnanosti skrze školení a novou kvalifikaci. E, aktivit je zde celá řada. Souhlasím takhle s tím a myslím si, že je velice důležité to, co říkal e, účetní dvůr v tom smyslu, že e, sledují výdaje e, v sociální oblasti. To nám pomůže odbourat, odbourat nedůvěru, která v této oblasti ještě třeba panuje. Například nedůvěru, která panuje vůči institucím, vůči vládám. A já jsem velice rád, že se mohu vyjadřovat k absolutoriu v souvislosti s agenturami, o kterých říkám, že všechno udělali dobře a když to budeme moci zopakovat i do budoucna, dostanou tyto instituce daleko větší míru důvěryhodnosti. Teď se vrátím zpět těm obecnějším poznámkám, když dovolíte. Říkal jsem, že souhlasím s vyjádřením eh, účetního dvora, a rád bych to doplnil několika drobnostmi. E, myslím si, že je velice účelné, když mezi parlamentem a agenturami probíhá spolupráce a když bude do budoucna ještě posílena. To můžeme zohledit například s výročními pracovními programy. E, samozřejmě priority se mění a jejich přizpůsobení je v zájmu nás všech. Takže když se vypracovává výroční program, když se jmenují ředitelé, a vlastně s ohledem na všechna důležitá rozhodnutí bych rád doporučil, aby příslušné výbory, jako je třeba náš výbor nebo výbor pro rozpočet, do budoucna úžeji spolupracovali s agenturami. A navrhl bych, respektive a konstatuji tím, že tím se e, zintenzivní naše vztahy a naše spolupráce. Ve svém návrhu mám ještě jeden e, samostatně stojící bod, který považuji za velice důležitý. Myslím si, že by všechny agentury měly být stejný statut. Nechci teď zabíhat do podrobností e, v tom smyslu, jakým přesným způsobem ty statuty mají vypadat, ale co chci říci je to, že by bylo záhodno aby všechny agentury měly statut schodný. Ne pouze, eh, ne pouze eh, turínská nadace by měla být našeho zástupce, ale ve všech agenturách by měl mít zástupce parlamentu ve správní radě. Já bych možná dokonce šel ještě o krok dál. Navrhl bych, že eh, bychom měli požadovat silnější pravomoci v těchto agenturách. Neměli bychom být pouze přítomní, měli bychom se také podílet na diskusích, které tam probíhají. Konec konců jednalo se vlastně i o návrh eh, účetního dvora a ten bych chtěl podpořit. Měli bychom eh, proskoumat možnost zda například není problematické rozpočtování těchto agentur v tom smyslu, že neexistují jasné rozdíly mezi personálními náklady a provozními náklady. Pokud tomu tak bude, a pokud to lze e, napravit, tak lze ještě do větší míry zlepšit práci agentur. E, Chtěl bych také navrhnout, aby se vypracovávaly komplexní zprávy ze strany agentur. To se týká ovšem opět eh, těch pravidel a předpisů. Eh, netýká se to, ta byla, jak říkám, v pořádku. No a ještě mohu potvrdit to, co už jsem několikrát říkal. Eh, ono se očekává, od nás, že veškerá interní zpráva, veškeré oblasti musí v současné době šetřit. Ten princip šetření se dnes už v podstatě vztahuje na všechny oblasti a agentury by neměly být výjimkou. Měli bychom ještě překontrolovat, eh, jaké jsou dodatečné možnosti ušetření peněz v agenturách protože by možná bylo vhodnější ty uspořené peníze eh, vydat na nějaké programy. Takže to byly mé stručné komentáře, potažmo návrhy. Na závěr mohu snad už jen zopakovat, že agenturám je na místě pogratulovat k jejich dobrému výkonu a měli bychom jejich práci náležitě uznat. Odpoledne tady budeme vítat zástupce agentur a jak říkám, po letech a letech je to nyní poprvé, kdy u projednávání absolutoria nemusíme nic problematického řešit. A já bych rád, abychom toto stanovisko sdělili i dalším. Děkuji. Takže připomínky k agenturám ohledně předkládání rozpočtu budou patrně zapakovány ještě dnes. Eh, odpoledne, až se s námi agentury budou zabývat eh, svými programy pro letošní rok, takže teď řečníci. Nejprve paní Lambert. Thank you, I'm... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla na začátek prezentace pana kolegy. Jedna ze dvou, eh, jedna či dvě z těchto zpráv nepochybně si eh, vyžádají některé pozměňovací návrhy a každopádně jsou to texty, které představují eh, zdroj zajímavé diskuze pro eh, naší skupinu, pracovní skupinu, která se zabývá spoluprací s radou a komisí. Já tam zastupuji naší frakci. Jsou tady některé otázky, které se týkají například zastoupení a ty si zaslouží diskuzi. V tomto směru tady jsou e, připravené určité návrhy a bylo by možná dobré, kdyby se e, agentury e, zabývaly předkládáním těchto otázek zároveň s předkládáním návrhu rozpočtu. Tady si myslím, že je dobré, že dospíváme do situace, kdy ta koordinace mezi námi a agenturami je větší. Co se týče zástupců parlamentu, tak toto je oblast, která byla a je předmětem diskuze v naší pracovní skupině a my jsme se v některých těch závěrech toho také dotkli a z radou a komisí jsme eh, tam nakonec zakotvili eh, i určité požadavky eh, a je třeba sladit i termíny, protože někde hovoříme o zástupcích, jinde o expertech. V tomto směru nepochybně předložíme určité pozměňovací návrhy. Myslíme si, že E, agentury nemusí nutně mít e, vyšší administrativní náklady, někdy je to přímo důsledek jejich e, velikosti. A co se týče zadávání práce ven či slučování aktivit, tady opravdu musíme velice obezřetně hlídat, kam ty peníze jdou. Některé záležitosti v tomto směru jsou předmětem auditu. Pro některé z těch menších agentur by se pravděpodobně dalo hovořit o zjednodušení eh, těch procesů a také rozpočtování na základě počtu a rozsahu aktivit je téma, které bude patrně předmětem nějakých pozměňovacích návrhů. Každopádně děkuji za odvedenou práci, je to dobrý začátek. Prosím, další kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte pár připomínek ve třech bodech. Nejprve chci říct, že podporujeme zpravodaje, co se týče udělení absolutoria agenturám a já se chci připojit k jeho slovům a k blahopřání, které formuloval vůči všem agenturám. Za druhé, Eh, co se týče rozpočtu eh, oddílu 3, tak tady naše stanovisko eh, je opět slučitelné se stanoviskem zpravodaje. My nicméně předložíme určité pozměňovací návrhy, konkrétně k odstavci 10, který se týká e, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. E, půjde stejným směrem, jaký uvedl e, zpravodaj, ale trošičku to rozvedeme a také budeme se zabývat rozličným využíváním tohoto fondu. A následně bude také třeba ještě se zabývat Evropským fondem pro rozvoj venkova a FTR a těmi rozpory, které e, v tom e, vypočítávání částek existují. A za třetí e, je to otázka finanční kontroly a výkonu agentur. I zde předložíme k textu několik pozměňovacích návrhů, abychom upřesnili, především z toho technického hlediska, některé odstavci, odstavce, konkrétně odstavec 2 a 4, jmenování ředitele, a také e, jmenování zástupce Evropského parlamentu do správní rady. Takže asi tolik k našim pozměňovacím návrhům, ale obecně e, sdílíme stanovisko zpravodaje. Předsedkyně, děkuji. Jsou tady nějaké další žádosti o slovo? Není tomu tak, takže dávám slovo zpravodajovi. Děkuji, e, paní předsedkyně. Kolega. Děkuji. Já jsem upřímně napjatý, jaké návrhy ještě kolegové přednesou. Já jsem samozřejmě připraven tyto návrhy probrat, prodiskutovat a vycházím samozřejmě také z toho, že ten nejlepší, ten text, který už je tak dost dobrý, může být ještě dále zlepšen, tak proč to neudělat, že ano? Hm. Nemluvil jsem o tom, jak by se měl parlament nechat zastupovat ve správních radách, ale e, pravda, bylo by dobré být zastoupeni ve všech agenturách. Jak to bude vypadat, o tom můžeme diskutovat odpoledne. E, důležité je nyní říci, že chceme s agenturami mít uší, bližší vztahy. Já osobně mám vztahy velice dobré se všemi agenturami, Mám dobrou představu, jaké jsou odborné znalosti v agenturách a jak velký je jejich potenciál. Ehm, my zde v parlamentu bychom měli zejména zohledňovat sociální aspekty a to v současné době vůbec není lehký úkol ehm, všichni se nás snaží upozadit, pokud jde o naše požadavky a právě proto potřebujeme užší spolupráci s agenturami, tak abychom s nimi mohli dobře spolupracovat. To jsou tady ty myšlenky, které jsem představil a e, velice mě zajímá, jak bude fungovat to, jak to uděláme jak se nám to podaří dosáhnout. Já si myslím, že je potřeba dosáhnout situace, kdy budeme se vzájemně podporovat. Ještě jednou všem děkuji, jsem připraven se stínovými zpravodaji tento text nadále zlepšovat. Děkuji. Pane zpravodaj, ještě navážu na to, co jste řekl v závěru. Mám e, obavu, která je obdobná té vaší. A vzpomínám si, že e, když jsme navštívili e, jednu či dvě z těchto agentur, tak jsme konstatovali, že e, ta e, žádost či obava o eh, zvýšení spolupráce mezi parlamentem a agenturami je trochu komplikovanějším problémem, protože tady jde o to, že to musí učinit komise. My jsme v tomto směru eh, kontaktovali příslušného komisaře. Paní Lambert je v té pracovní skupině institucionální o práci agentur a možná, že bychom se eh, k tomuto bodu mohli ještě vyjádřit obšírněji. Každopádně osoby, o kterých se budeme zítra bavit, eh, tam nejsou jako zástupci parlamentu. Eh, jsou tam eh, jako odborníci jmenovaní parlamentem. A já jsem o tomto Eh, hovořila velmi dopodrobna na počátku tohoto volebního období, protože eh, to bylo na pořadu dne. Eh, tyto osoby, tyto experti nemají náš mandát. My je jmenujeme na základě jejich znalosti, jejich odbornosti, ale aby byli využíváni jako takové styční důstojníci, abychom se dostali k určitým informacím, inu dobrá, nicméně nejsou to Eh, osoby, které by eh, byly námi eh, k tomuto zmocněny a my nemůžeme takto jejich prostřednictvím měnit nějak pracovní program. Každopádně v zásadě s vámi naprosto souhlasím, co se týče merita věci. A je to tato oblast, která mě také zajímá. A já jsem se o to zajímala především proto, že jsem e, se domnívala a domnívám se, že na základě své odbornosti by agentury mohly e, tu a tam podpořit některé naše stanovisko. Například e, to, co chystá teď paní Cornelisen, Eh, ohledně roční analýzy růstu 2012 eh, a aspektu zaměstnanosti a sociálních aspektů, to by bylo dobré podpořit eh, stanovisky agentur, ale Ono to nestačí napsat do nějakého eh, textu, do nějaké zprávy, ale podívat se na to zblízka, zabývat se i příslušnými dopady pro eh, jednací řád a tak dále. Každopádně je to oblast, o kterou stojím, aby se dále rozvíjela. A teď, eh, jak je to se lhůtami, ty jsou velice těsné, co se možné reakce týče. Takže je tomu ve skutečnosti tak, že frakce mohou předkládat pozměňovací návrhy, to ano, ale tyto návrhy musí být předloženy v angličtině a to nejpozději do 1. února 2012 a my se jimi budeme zabývat eh, během mimořádného zasedání našeho výboru ve Štrasburku Eh, jak to mají také poslankyně a poslanci tak rádi, a to hned 13. února. To je tedy vše eh, pro eh, dopoledne. Přeji vám dobrou chuť. Pokud se chystáte pozřít něco více než jenom sendvič a sejdeme se tady zase v 15 hodin.